Já bych chtěla přivítat eh, členy výboru Jury a Avko na tomto slyšení společně s členy výboru ITRE a PETY, které jsou k tomuto slyšení připojeny. Také velice srdečně vítám pana Maroše Ševčoviče, místo, eh, de, dezignovaného místopředsedu Komise pro meziinstitucionální vztahy a strategický výhled. Eh, předseda AVKO bude předsedat slyšení společně s předsedou výboru Jury v souladu s doporučeními ehm, v příloze 7 jednacího řádu. Jde o posouzení kompetence, eh, angažovanosti a osobní nezávislosti designovaného místo předsedy a společně s jeho znalostmi eh, daného portfolia komunikačními schopnostmi. Chci vás informovat, že debata bude živě přenášena přes internet a bude možné se podívat na videozáznam slyšení na eh, stejných stránkách po proskoumání prohlášení o finančních zájmech místo, eh, designovaný místo předseda, designovaného místo předsedy výbor pro právní záležitosti nemá námitek tomuto slyšení. Chci eh, informovat eh, pana designovaného místo předsedu, aby mm, přednesl prohlášení maximálně 15 minut. Pak bude 25 otázek v pětiminutových slotech, bude následovat jedna follow-up otázka. Pětiminutové sloty se budou skládat takto. Jedna Jednominutová otázka člena, dvouminutová odpověď eh, designovaného předsedy s možností okamžité mm, follow-up otázky stejného kolegy jednu minutu a jednominutové odpovědi designovaného předsedy. A i já přeji všem hezké odpoledne. Připomínám všem členům výboru AFKO a Jury, že vám bylo rozesláno, kurikulum víte, kandidáta na místo předsedu komise Ševčoviče. Rovněž jsme obdrželi jeho odpovědi na písemné otázky. Připomínám panu Ševčovičovi, který není před parlamentem poprvé, ale již po třetí, že toto slyšení trvá 3 hodiny a je plánované do 17.30 dnes odpoledne. Jsem velice rád jako předseda výboru AFKO, ale také jako bývalý předseda Evropského parlamentu, že portfolio pana Ševčoviče má zahrnovat také jakési možnosti reakce na legislativní iniciativy parlamentu. A Formálně bych vás tím pádem chtěl požádat, my už spolupracujeme od doby komise pana Baroza a vy jste již byl odpovědný za vztahy s Evropským parlamentem. ale my bychom vás rádi požádali o to, abyste se skutečně nejen formálně zabýval eh, názory eh, tohoto parlamentu, ale abyste je nebral na lehkou váhu, jinými slovy, abyste uznal, že parlament by měl mít nějakou možnost legislativní iniciativy. Což bude velice konkrétní úkol, jak pro paní von der Leyen, tak pro vás. Ale i pro nás to představuje důležitou prioritu. Chcete-li zkrátit tu vzdálenost mezi evropskými institucemi a občany Evropy, tak eh, musí funkce parlamentu tomu odpovídat. Jinými slovy, toto bude představovat velké angažmá i na naší straně, tedy prosazení této pozice parlamentu. To bude jistě nesnadná bitva, ovšem bez ohledu na to, bude to jednou z hlavních priorit parlamentu. Jsem si jist, že podobně jako v minulosti, kdy jste vy byl zodpovědný za meziinstitucionální vztahy, že i teď se budete snažit o to, aby, byla nastolena, aby byl nastolen takový systém, kde bude parlament hrát centrální roli, aby se zajistila skutečná evropská demokracie a, jak jsem říkal, aby se snížila vzdálenost mezi občany a institucemi EU. Ale mm, bude to sloužit také samozřejmě tomu, že se budou budovat velice pozitivní vztahy mezi našimi dvěma institucemi a to může být velice důležitý další signál, abychom si vzájemně uvěděl, uvědomili, jaké jsou naše funkce. Velice často se jednotlivé instituce uzavírají do své vlastní formy excesivní byrokracie a já věřím, že vy uděláte vše, co je ve vašich silách, aby politické organismy v parlamentu a v komisi mohly co nejdříve začít řádně fungovat. Takže na vaší práci toho bude závislého hodně a budete vlastně určující pro spolupráci mezi parlamentem a komisí. Dále bych pak rád řekl panu Ševčovičovi, ale i všem ostatním kolegům, že oproti tomu, co jsem dělal jakožto předseda parlamentu, kdy jsem byl velice flexibilní co do zejména řečnické doby, tak tentokrát toto nebude možné. Jak vám již připomněla kolegyně paní předsedkyně Cinga, bude otázka, minutu, odpověď, dvě minuty a poté je možnost, je možnost, aby se ten stejný poslanec ještě zeptal na další otázku a aby eh, kandidát na komisaře ještě velice rychle odpověděl a tato fáze face-to-face začne hned poté, co dostane slovo pan eh, kandidát na místo předsedu komise Ševčovič. Máte slovo na 15 minut. Děkuji vám mnohokrát, vážený, vážená paní předsedkyně Necinga, vážený pane předsedo Tajány, vážení předsedové, předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, vážené dámy a vážení pánové. Je mi skutečně velkou ctí předstoupit před vás dnes jako kandidát na evropského komisaře. Je pro mne velkým privilegiem moci zahájit nadcházející řadu slyšení, která představují demokratický dohled e- na evropské úrovni. Má to také svou emocionální složku. Za pár týdnů budeme slavit 30 let svobody u nás na Slovensku e, po sametové revoluci a já si velice dobře Pamatuji, jak jsme se dívali skrz tu nechvalně známou železnou oponu přes Dunaj a nevěděli jsme tehdy, zda někdy budeme moci navštívit eh, naše rakouské sousedy, anebo dokonce, jak tomu je dnes, pracovat pro jednotnou Evropu. Toto je zkušenost, která přispěla k mému pevnému přesvědčení o tom, že musíme budovat svůj osud jakožto demokratická unie a tomu, že naše společné instituce a hodnoty je potřeba respektovat. Dnes je to zřejmější než jindy, kdy se svět tak hm- hrozně rychle mění. Ekologická stopa lidstva vede ke globální klimatické krizi. Eh, globální závod o technologické vedení na světě transformuje naše hospodářské modely a naše společnosti. Multilaterální ehm, systém, který představují evropské státy, je pod tlakem. Žijeme ve věku dezinformací, společně s trvalou nerovností to všechno zatěžuje naši demokracii. Čelíme tak zásadní otázce. Jakým způsobem může Evropská unie zajistit, že nebude jakousi mocností uprostřed chycenou mezi Spojenými státy a Čínou. Vážení poslanci a poslankyně, abychom tyto výzvy řešili, jsem přesvědčen, že potřebujeme více Evropy, nikoli méně Evropy a potřebujeme silnější Evropský parlament. Článek 10 z SFEU říká, že naše fungování musí být založeno na reprezentativní demokracii a to je dnes důležitější než kdy v minulosti. A proto je mě velkou ctí, že eh, paní von der Leyen, pověřená řízením komise, mi chce svěřit otázku mezi institucionálních vztahů a strategického výhledu. Evropská komise a Evropský parlament jsou přirození partneři. Za celá léta spolupráce jsme si vybudovali solidní formu fungování. Nicméně mou prioritou bude naši spolupráci dovést ještě o krok dále, vytvořit s ní zvláštní partnerství založené na důvěře, tedy mezi sebou, mezi parlamentem a komisí, ale také eh, důvěře občanů v nás. Zejména chci toto partnerství rozšířit nad rámec legislativní úrovně. Mělo by platit v celém politickém cyklu, to znamená sbírání důkazů a výhled do budoucna pro utváření Evropy, sdílení priorit a stanovování programu, nové iniciativní právo, které je pro vás, jak vím, velice důležité, a lepší implementace prostřednictvím mimo jiné také omezování byrokracie. Nelze pouze pokračovat v tom krizovém režimu, kde bude platit hlavně mezivládní přístup. Silnější parlament znamená silnější a legitimnější Evropu. Silnější parlament také znamená, že se posuneme do sdílené kultury předvídání a akcí tak, abychom byli co nejodolnější v dlouhodobém horizontu. Pojďme se teď podívat na konkrétní opatření, jakým způsobem můžeme tyto nové vztahy budovat. Za prvé, eh, předpokládám velice úzkou spolupráci mezi našimi institucemi v rámci stanovování agendy. Jak víte, podporuji paní von der Leyen tím, že budeme vyvíjet program komise, což bude naší prioritní činností, protože náš první program musí být odsouhlasen už v prosinci. Hned od prvního dne tím pádem budu spolupracovat s ostatními kolegy v komisi, abych mohl lépe kontaktovat vaši instituci, vaše výbory, vaši konferenci předsedu. A na tomto základě bychom měli přijmout společné prohlášení o legislativních prioritách, které bude společné pro naše všechny tři instituce. Rovněž navrhuji přijmout historicky první víceletý program, který byl navržen již v roce 2016, tedy meziinstitucionální dohodu o lepší legislativě. To musí být um, cvičení ve spolupráci. Jinými slovy, bude, bude to naše společné vlastnictví a budeme za ně všichni zodpovědní. A bude to založeno právě v té práci prognózy nebo výhledové práci na meziinstitucionální úrovni. Za druhé, právo iniciativy pro Evropský parlament. To by znamenalo začátek nové institucionální éry. Jak oznámila paní von der Leyen, když parlament eh, z většiny svých poslanců požádá o nějaký legislativní návrh, bude komise reagovat tím, že připraví takový legislativní návrh při plném respektování proporcionality, subsidiarity a principu lepší legislativy. Abychom toto splnili co nejdříve, navrhuji, aby se naše instituce začaly angažovat v, té nej, v těch nejranějších fázích ustavování Eh, parlamentních usnesení a aby spolupracovali ve všech fázích jejich přípravy. Chci vytvořit mechanismus včasného varování, abychom zajistili konstantní dialog mezi komisí a parlamentem. Jakmile bude nějaké parlamentní usnesení přijato, zajistím, aby kolegium komisařů na dané téma provedlo politickou debatu. A takovýto proces by pak měl usnadnit pochopení samotné podstaty toho návrhu a zároveň by měl posilovat důvěru mezi našimi oběma institucemi a měl by spolu utvářet eh, prostředí spolupráce na stejném cíli. Je to právě zde v tomto parlamentu, kde tluče demokratické srdce Evropy a proto budu spolupracovat s příslušnými místopředsedy komise, abychom zajistili, že parlament bude hrát klíčovou roli v konferenci o budoucnosti Evropy. A za třetí, budu eh, pobízet k obnově diskuse o stále nevyřízených institucionálních otázkách, zejména v otázce vyšetřovacího práva. Zejména chápu, že parlament se snaží toto nařízení revidovat, protože diskuse na něm jsou zasekl, zaseknuté v bodě institucionálních a právních otázek a proto se chci angažovat na trilaterální úrovni. Co se týká mezinárodních vyjednávání, budu spolupracovat s relevantními komisařemi, abychom zajistili, že Evropský parlament bude pravidelně informován, a to zejména před hlavními schůzemi a v klíčových klíčových eh, bodech mezinárodních vyjednávání. Za čtvrté, petice. To jsou vstupy od našich občanů, prostřednictvím kterých se má detekovat a řešit porušení evropského práva. Zde budu pracovat velice úzce s petičním výborem po celý rok, a budu, se, budu přítomen eh, představení příslušné výroční zprávy. Pakliže bychom zjistili eh, signifikantní počet peticí k nějakému konkrétnímu tématu, budu podporovat příslušné komisaře v tom, aby začali řešit, co je možné udělat, abychom eh, situaci napravili. A nakonec s vámi chci spolupracovat na lepší regulaci a její efektivní a transparentní implementaci. Naším cílem by mělo být přijímat a implementovat legislativu, která je odolná do budoucna která obstojí, která nevytváří eh, zbytečná, zbytečné zátěže a poskytuje příslušné výsledky. V tomto ohledu bych eh, tuto agendu lepší regulace chtěl dále posunout. Navrhuji, aby platforma Refit byla přejmenována na platformu Fit for the Future. Jsem přesvědčen, že naše legislativa by měla být vhodná i pro digitální využití a elektronickou zprávu větší, věcí veřejných. Budu pravidelně informovat parlament o zjištění této platformy. Také si myslím, že bychom měli do celé věci více zaangažovat ty, kteří jsou na druhém konci legislativního procesu. Měli bychom eh, prosazovat aktivní subsidiaritu. Měli bychom se odchýlit od myšlenky, že všechno se rozhoduje v Bruselu. Posílíme způsob, jakým místní a regionální samozprávy nás mohou informovat o, o zátěži, kterou prožívají při aplikaci eh, evropské legislativy a o možnostech, jak se s tím vypořádat. Veškeré vstupy od vás, vážení poslanci a poslankyně, budou velice cené, protože vy působíte i v terénu ve svých volebních okrscích. Rozhodně do toho toho zapojím i výbor regionu a Evropský hospodářský a sociální výbor. Hodlám se také více angažovat se členskými státy, abychom zajistili, že při transponování evropské legislativy do ní nebudou přidávat zbytečné administrativní prvky. Všichni to známe pod pojmem gold plating. Evropské instituce by měly být varovány, pak, že nějaký členský stát chce zavádět opatření, která jdou daleko nad rámec legislativních požadavků EU. Do tohoto zaangažuji veškeré sféry komise a zajistím, že i europoslanci budou řádně informováni. V prvních dvou letech mandátu plánuji navštívit všechny národní parlamenty, abychom eh, mohli lépe ocenit jejich důležitou práci ve vztahu s subsidiaritou a proporcionalitou a budu s nimi řešit náš víceletý program. Budu aplikovat ten takzvaný princip one in, one out, jak ji oznámila paní von der Leyen, což znamená v praxi, že každý legislativní návrh, který představuje nějakou novou zátěž pro uživatele, by měl být offsetován ekvivalentní redukcí zátěže někde jinde. To je zejména klíčové pro malé a střední podniky. Já zajistím, že tento nový princip bude aplikován ve všech sférách života. Ale, eh, ale říkám jasné ne nějakému mechanickému přístupu, a jakémukoliv ohrožení našich vysokých standardů, zejména těch sociálních a environmentálních. My bychom vždy měli zvažovat ehm, i přínosy legislativy. Evropský parlament odvedl skvělou práci ehm, v rámci své studie o nákladech neexistence Evropy, kde kvantifikoval ehm, hospodářský přínos na 2,2 bilionu euro na příštích 10 let, pakliže bychom plně rozvinuli svůj jednotný trh v oblasti služeb, digitálna, energetiky a kdybychom vyřešili otázku vyhýbání se daní ze strany právnických osob. A e, v rámci tohoto bych lépe rád komunikoval tento přístup, tedy na základě důkazů ku prospěchu občanů, firem a naší společnosti. Naše výhoda na meziinstitucionální frontě je důležitý předpoklad pro zabudování výhledu do tvorby politiky. Propojení těchto dvou domén může být Eh, něco, co úplně změní naše paradigma. Není to nic abstraktního. Mohu vám dát eh, jeden konkrétní příklad. European Battery Alliance, Evropská bateriová aliance. I kdybychom v nedávné době předpokládali eh, ten přechod k e, e, e-mobilitě, začali jsme vyrábět ty nejzelenější baterie právě zde v Evropě, tak toto nám dalo možnost eh, dohnat naši azijskou konkurenci a dát tak našemu evropskému automobilovému průmyslu jistou budoucnost. Jsem eh, velice rád, že mě paní von der Leyen svěřila tuto oblast a že v ní budu moci pokračovat. Jsem také připraven řešit další strategické otázky pro celou Evropu, ehm, tedy ty, které mohou znamenat velké, velké změny, pakliže budeme všichni spolupracovat. Pokud mne ve funkci potvrdíte, navrhnu, abychom se snažili o dosažení anticipační zprávy věci veřejných. Mým záměrem je mobilizovat prostředky společného výzkumného centra, které bude v tomto ohledu klíčové. Musíme vytvořit evropskou síť strategického výhledu a združit to nejlepší, co EU a její členské státy v této oblasti mohou nabídnout. Jak se říká, každý má právo na svůj názor, ale ne na svá vlastní fakta. A vizaví tom, té tsunami informací chci také zajistit kvalitu důkazního materiálu a jejich náležitou transparentnost. V praxi hodlám s dalšími institucemi eh, proskoumat možnost vytvoření společného rejstříku důkazních materiálů, který bude veřejně přístupný a kde bychom sdíleli dokladové materiály, které se pak zohledňují v našich legislativních návrzích. Jak víte, mám od paní von der Leyen za úkol každý rok formulovat zprávu o výhledu, která eh, bude použita pro projev o stavu Unie a použita v našem programovém nastavení. Na základě této zprávy budu pracovat v Evropském parlamentu i v Radě. Rád bych, abychom společně odsouhlasili tzv. transformační megatrendy, které budou spolu určovat naši dlouhodobou vizi pro Evropu s přímým vlivem na naše víceleté plánování. A v tomto ohledu hodlám velice úzce spolupracovat s místopředsedou pro konferenci o budoucnosti Evropy. Pane předsedo, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci, eh, budu mít ono privilegium spolupracovat s vašimi parlamentními výbory, především s výborem pro ústavní záležitosti a s výborem pro právní záležitosti a pak s výborem pro průmysl, výzkum a energetiku, abychom uskutečnili energetickou unii. Ve svém prvním mandátu jsme završili rámcovou dohodu mezi našimi institucemi a také jsme pracovali na to, abychom zmodernizovali status zaměstnanců a dalších pracovníků a jsem, měl jsem tu čest, že jsem mohl přispět eh, skromně k uskutečnění našich společných cílů. A má vůle je eh, ze všech sil pracovat na našem partnerství, na jeho posílení, pro demokratické hodnoty, které jsme zdědili v sametové revoluci. Děkuji vám za vaši pozornost a samozřejmě jsem ochoten odpovědět na vaše otázky. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedu Ševčoviči. A začneme teď s koordinátory politických skupin. První otázka je od pana Fose, to je koordinátor za EPP, výbor Jury. Vítejte, pane předsedo, pane Ševko Čevčeviči. Mám tu čest zahájit toto kolo otázek abychom mohli vyhodnotit anebo zlepšit regulace pro eh, průmysl i občany, vy chcete používat tento one in, one out hm, princip. Jak chcete konkrétně pracovat na evropské úrovni a spolu s členskými státy při transpozici evropské legislativy pro implementování takové zásady, aby se zabránilo zbytečným administrativním překážkám a kdy můžeme očekávat eh, vznik toho tohoto nástroje. Pan Ševčovič, děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že musíme eh, se velice soustředit na tuto otázku, protože všichni z nás eh, se setkali s nespokojenými občany nebo malými středními podniky, kteří podporují Evropu, ale tak trochu mají obavy právě z těch překážek, protože mají pocit, že tyto přednášky, eh, překážky jsou pro ně příliš zatěžující. A e, navržená předsedkyně komise chce zabezpečit, aby e, zabránila právě administrativní překážce. A proto bychom měli pracovat tímto způsobem na základě této zásady, abychom neohrožili naše vysoké standardy v sociální oblasti a v ekologické oblasti. Jak bych to rád udělal? Nejprve bych Eh, rád obnovil ten program Refit pro budoucnost a také to chci široce diskutovat s vámi, protože tady máme tradiční hodnocení toho, jak pracuje legislativa a je zapotřebí také upgrade, aktualizováno. Je to dostatečně digitální, je to dostatečně v souladu s e-governance je to dostatečně v souladu s přístupem nejprve ti malí. Je to také problém evropské, je to v souladu s evropskou legislativou, protože velice často Eh, ten post, ta poslední příloha evropské legislativy by byla zapotřebí změnit. A proto chci, chci zvolit komplexnější přístup, kdy zajistíme, že i když se schválí nová legislativa, vždycky musíme přemýšlet o tom, co a jak můžeme dělat, abychom zavedli tuto disciplínu v našich institucích, ale vždy za uvědomování si nezbytnosti eh, snižování administrativních překážek. Are you satisfied? Okay, the second... Že, um, jste spokojen dobře. Další otázku eh, pan Pedro Silva Pereira z SND. Uh, eh, Avko, máte slovo? Uh, děkuji. Um, vítejte v tomto parlamentu, my vás velmi dobře známe. Od roku 2009 jste zastával různé funkce komisaře a také v interinstitucionální oblasti jsme spolupracovali. Já, jsem, já proto věřím um, budoucnost. Um, Demokratické fungování Evropské unie předpokládá, že role parlamentu bude posílená. Proto se ptám, jak vidíte podíl tohoto parlamentu na budoucí konferenci o budoucnosti Evropy? aktivní účast, eh, nebo dokonce vedoucí úloha, anebo budeme jenom čestným hostem. A jak vidíte implementaci interinstitucionální eh, dohody, která už existuje, především v oblasti ekonomické eh, politiky a evropského semestru? Děkuji. Já chci ocenit eh, otázku pana eh, kolegy Pereira. Já chci zdůraznit, jak je důležité, že tyto dvě instituce, Evropský parlament a komise, nejenom ehm, mm, mm, naplní to zvláštní partnerství, ale budou eh, více strategicky pracovat na naší společné budoucnosti. Myslím, že Evropský parlament bude to správné místo k diskusi o budoucnosti Evropy i mimo náš legislativní mandát. Jsem přesvědčen, že to, o čem rozhodneme v příštích pěti letech, bude utvářet pozici Evropy v příštích letech. Pokud budu trošičku dramatizovat, tak řeknu, že osud Evropy v tomto století takže to, co přijmeme zde, může mít dramatické důsledky na místo Evropy ve světě. Proto tato komise musí být geopolitická. Potřebujeme strategické diskuse o budoucnosti, o všech hlavních velkých trendech zde v parlamentu. Bych se přiblížil k tomu, co je naše každodenní rutina, co se týče konference budoucnosti Evropy. Tak tady eh, na to musíme spolupracovat společně a mm, designovaná předsedkyně ehm, no, pověřená předsedkyně řekla, že je připravená se spolupracovat s Evropským parlamentem a je připravená přijmout, že Evropský parlament a členové Evropského parlamentu budou eh, vést tuto konferenci. A také zdůraznila to, že mm, tato konference musí být trošku mimo Brusel, že musíme mluvit i z Evropy, i mimo hlavní města, musíme konkrétně mluvit s občany v regionech, abychom mm, viděli a skutečně znali, jaké mají problémy. A co se týče interinstitucionálních vztahů, pokud mi dáte tedy příležitost, tak se k tomu vrátím. Mm, jsou, spokojíte se s odpovědí takto? Ano, já mám čas na doplňující otázku, takže chci ještě využít té příležitosti a Mm, požádat pana komisaře, aby se zaměřil na implementaci interinstitucionální dohody. Ehm, máme, ehm, vy ji dobře znáte, protože jste jednal o rámcové dohodě ehm, roku 2010, že to je skutečně základní nástroj pro prohlubování vztahu mezi parlamentem a komisí. Děkuji, máte absolutní pravdu. Já si pamatuju ta dynamická jednání v roce 2009 a rámcová dohoda eh, udolala odolala času. Jsem ráda, pamatuju si, že již tehdy jsme usilovali o to, aby také rada byla součástí této rámcové dohody, protože hlavní účel této eh, rámcové dohody bylo lisabonizovat náš společný eh, vztah. A proto si myslím, že pokud tedy dostanu váš souhlas, tak eh, půjde o to se Eh, skutečně tedy mm, eh, podívat na to, co je, co platí, co je třeba aktualizovat, aby rada eh, blíže, úžeji spolupracovala na základě této dohody. A to se nám podařilo v dohodě o lepší legislativě a proto věřím, že se nám to podaří i v rámcové dohodě. Děkuji. Děkuji. Další koordinátor eh, Jury a Zarin Europe Karen Etel. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pan designované komisaři, eh, že jste přišel mezi nám. Co se týče odolné legislativy založené na důkazech a mm, přístup komise k lepší regulaci byl kritizován za to, že nebere v úvahu vlastní hodnocení dopadů komise nebo expertní důkazy a vybírá si jenom důkazy a nezveřejňuje celé zprávy, což je v rozporu s politickou linií frakce, včetně důkazů eh, produkovaných jménem komise. V mm, v jednom případě bývalý komisař zatajil analýzu výzkumného centra a nezohlednil prohlášení akademiků. Jak byste vy jako komisař zajistil, aby všechny důkazy a hodnocení dopadu byly zveřejněny v registru důkazů, o kterém jste mluvil? Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Já si velice cením eh, z těch zkušeností z implementace evropské legislativy a jak je, eh, to lze modernizovat ehm, na základě ehm, těch ehm, informací poskytovaných komisidánskými združeními. Co je eh, klíčové dnes, to je to, aby to bylo digitálně, aby to digitálně odpovídalo v mm, současnosti například, aby tam nebyly odkazy na fax. Mě velice překvapilo, když se mě mladí lidé ptali, co to je fax, a my to stále máme v legislativě. To musí být kompatibilní s e, e-government, musí to být digitálně aktuální a pokud ne, pak to musíme modernizovat. Co se týče hodnocení dopadů na základě důkazů legislativy, tak tady musíme otevřít novou kapitolu. Já musím mm, přiznat, že jsem osobně byl překvapen tím množstvím informací, které už máme v institucích, společná výzkumná centra, řada několik oddělení eh, DG nebo vy zde v parlamentu, vaše, vaši experti, vaše oddělení, kteří eh, připravují takto vynikající zprávy o nákladech neexistence Evropy o čemž dostatečně nemluvíme. A bylo by škoda, kdybyste skrývali nebo si nechávali, nebo si my nechávali eh, pro sebe tyto informace. Je třeba eh, vytvořit registrace těchto podkladů a důkazů, registr, kde by byly všechny tyto, eh, tato práce k dispozici, bylo by to pod vaší kontrolou interinstitucionální. Já věřím, že všechny tyto studie a zprávy by nám pomohly eh, v budoucnu k lepší legislativě. Spokojíte se s odpovědí? Děkuji. Já se těším na otevřenější a transparentnější registr a jsem ráda, že budeme mít eh, regulaci legislativy, která bude více odpovídat budoucnosti co do digitalizace a eh, digitální komunikace. Pak je tady otázka účasti občany v lepší eh, regulaci a jejich vliv na tuto regulaci, který je klíčový pro naši demokracii. V jednom nedávném případě občané vyjádřili své, svý svůj problém s určitým návrhem komise a měli pocit, že jejich eh, názory byly ignorovány. A i tak komise toto popsala jako voc. A indikoval, že se jedná o voc. Jak vidíte vy, mm, ty, jak, aby ty budoucí mm, procesy lépe integrovaly názory občanů? Já si myslím, že budeme muset mm, lépe hodnotit společně s vaším výborem a také vztahy mezi komisí Jury a výbory Pety, petičním výborem. Velice často občané vlastně nejsou ochotní účastnit se veřejných um, konzultací. Když se podíváte na naše webové stránky, tak jsou velice kvalitní, ale některé ty konzultace jsou trošku matoucí pro občany. Pokud chcete větší participaci a lepší kvalitu eh, ze strany občanů, tak musíme dělat větší publicitu těm konzultacím. Mluvit nejenom o, o tom z Bruselu, ale s profesními asociacemi, používat náš eh, výbor nebo parlamentní zastoupení v hlavních městech a vést cílenější diskuse, aby mm, mm, tam, kde eh, občané chtějí odpovědi, a oni potřebují od nás reakce a musí vidět, že to někdo čte, ty jejich návrhy, návrh, že to někdo posuzuje, někdo si cení toho, že nám to posílají. Další otázka za koordinátor ze Zelené, AVKO, pan Daniel Freund. Máte slovo. Ähm, Děkuji mnohokrát, pane Ševčoviči, že jste dnes ochoten odpovídat na naše otázky v pověřovacích dopisech jsem počítal a našel jsem tam 97 návrh, návrhu pro novou legislativu. A vy chcete postupovat s touto zásadou one in, one out a starat se o odbourání legislativy. Já bych se vás rád zeptal, zda už máte nějaký seznam, které, kterých 97 starých zákonů teď škrtnete. E, znamená to, že v prvních 100 dnech, když dostaneme ten velký klimatický balíček, zda si nemusíme e, dělat starosti o to, aby zase náhodou nebyl zavedený roaming. Máte-li to, máte-li to vážně s odbouráváním byrokracie, tak se přece jedná o to, co vadí občanům a průmyslu venku. E, to znamená, že malé stipendium Erasmus se musí vyplňovat stále delší formuláře. E, neměli bychom se možná tak soustředit jako na škrtání zákonu, spíš jako soustředit na naše uživatele a zkracovat ty formuláře, které musí vyplňovat. Pan místo předseda Ševčovič. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaši otázku a také za vaše velice pevné stanovisko, které sdílím a chtěl bych ujistit členy Eh, parlamentu, že se nemusí bát toho, že bychom se zbavili snad roamingu nebo ekologických a sociálních vymožeností. Eh, co chtěla dosáhnout navrhovaná komisařka tím touto zásadou one in, one out bylo podívat se disciplinovaně na administrativní práci. Když tedy chceme něco vnést, měli bychom skutečně uvážit, jaké překážky to bude znamenat, dejme tomu pro malé, středně velké podniky, pro občany a podívat se, kde v našich knihách máme legislativu, která už je zastaralá, která například se stále používá ještě faxy, faxy v tom zákoně. Čili uvažovat o tom, jak dělat aktualizovanou legislativu, eh, která by byla daleko snadnější pro naše občany. Na druhé straně máme velice ambiciozní agendu pro těch prvních 100 dnů. Chceme se zaobírat Green Dealem, minimální mzdou, transparentností a také chceme přinést nová pravidla, jak rozvíjet umělou inteligenci v Evropě. Ale zároveň bych vás rád ujistil, že budeme přistupovat ke všem administrativním překážkám velice citlivě ehm, a budeme mít prostě vždy tu prioritu, že nechceme rozhodně snižovat naše standardy také musíme mm, dospět k rozhodnutí o těch všech dokumentech, které ještě jsou na stole rady a komise je to více než 100 takových témat a musíme jako kolegium komisařů se na to podívat, zda tedy to přijmeme takto, nebo zda bude třeba ještě přinést pozměňovací návrhy. Děkuji. Jste spokojen? Já bych se rád ještě jednou doptal, protože vy jste tady pořád hovořili o politice založené na faktech. Jestli tomu rozumím správně, politika komise by se měla zakládat na vědeckém základě Máme 620 tisíc vědců v Evropě, kteří říkají, že současná klimatická politika vůbec eh, neodpovídá eh, té nouzi s klimatem v Evropě. Jak se chcete postarat o to, aby ten 1033 právních aktů, eh, které komise schválila od roku 1999, jak to chcete vůbec přeskoumat, zda je to v souladu se závěry pařížské konference. To znamená, aby se to přiložilo ještě jednou do jazyka komise. Neměli bychom změnit způsob, jak provádíme hodnocení dopadu, když chceme dodržet klimatické cíle a nechceme-li na konci legislativního období nedodržet těch 1,5 stupně, ke kterým jsme se zavázali. Děkuji, děkuji vám mnohokrát i za tuto otázku. Tady se domnívám, že diskuse, která teď probíhá v Evropském parlamentu, je dobře reflektována v tom návrhu, jak zlepšit studie dopadu i na komisi samotné. Je jasné, že to budeme muset rozšířit za většího zohlednění vědeckých eh, studií a důkadů. Zda tedy eh, zatím eh, máme správně mm, odhadnuty ekologické a sociální dopady. Je Třeba uvědomit si, že komise musí eh, se věnovat a musí se vyrovnat se stabilními změnami, čili bude třeba modernizovat studie dopadu a proto bychom to rádi co možná nejvíc kombinovali eh, právě s tím výhledem do budoucnosti, abychom viděli, jak bude vypadat Evropa za 10-20 let. A pak, a to se domnívám, že je důležité pro vás pro, a pro nás, pro všechny, abychom byli skutečně nesmírně transparentností mm, v tomto smíšeném registru. registru. Děkuji mnohokrát. A teď pan Jerome Rivier za ID, za výbor AVKO a Jury máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane eh, místo předsedo komise, já bych rád upozornil, že eh, budu klás otázku v, rájmu, v zájmu ID, protože tři měsíce se s naší skupinou zachází velice nepřiměřeně, protože byl systematicky popírán pro naše kandidáty rovný přístup. Jako komisař odpovědný pro mezinárodní vztahy jak se zachováte eh, co se týká dodržování zásady demokracie, protože tady máme mnoho poslanců, kteří byli zvoleni za ID a nejsou respektováni. A potom Eh, máme tady určité základy demokratické naší společnosti. Například v diskusi minulý týden se konala diskuse o tom, jaký metod a jaký typ konzultací s lidmi chcete vést v zájmu technologie a v praktickém ohledu, abychom, zabezpečili, že bude jednáno vstřícně k občanům a jejich zájmům. Děkuji. Thank you. Eh, Děkuji vám mnohokrát za tuto otázku. Jak víte, role komise je strážit smlouvy a být blízkým partnerem Evropského parlamentu. Já vás mohu ujistit, že jsme připraveni velice úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, s dobrými radami v evropském zájmu. Takže pakliže toto bude základ naší spolupráce, jsem si jist, že najdeme způsob, jak spolupracovat se všemi frakcemi v Evropském parlamentu. Co se týče o kvalitu veřejných konzultací, tady je podle mě potřeba vyvinout novou metodiku. Hovořil jsem o veřejných konzultacích a různé úrovni reakcí když hovoříme o něčem, co je důležité pro občany, jako třeba letní zimní čas, tak nám napsalo nějakých skoro 5 milionů lidí, že se toho systému chtějí zbavit. U jiných konzultací je ten entuziasmus o poznání menší a reakcí je mnohem méně, protože lidé zkrátka nejsou příliš dobře informovaní, že vůbec něco takového navrhujeme. A tím pádem bude potřeba veřejné konzultace řekněme, externalizovat, dostat je do našich států, dostat je do regionu, hovořit s eh, různými odbornými svazy, abychom zajistili, že do budoucna bude reakcí víc. Co se týká budoucích technologií, tak ten první test už je za dveřmi a to je umělá inteligence. Jakým způsobem zajistíme, že budeme nadále respektovat evropské hodnoty? Jak zajistíme, že GDPR, to znamená ta nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů, bude transformována i do těch nejnovějších digitálních technologií. Jak zajistíme, že tu stroje budou pro nás a ne my pro stroje? Děkuji. Jste spokojen nebo chcete se ještě na něco zeptat? Eh, no, Eh, to je takové to, co člověka napadne až na schodech. Já respektuji parlament, ale chci se vás zeptat, eh, jak se díváte eh, na odstranění jak se díváte na to, když v parlamentu národním se většinově rozhodne odmítnutí nějaké legislativy a bude tady respektováno tedy veto, aby se respektovala národní svrchovanost a svrchovanost jednotlivých parlamentů? Ano, opět i toto bych viděl velice prakticky. Já hovořím s národními parlamenty velice často a vím, jak jsou pro ně důležité ty žluté, oranžové karty a i konec konců ty červené karty. To je součástí našich rozhovorů. Často. A já kolegům říkám a jsem připraven na tom pracovat i nadále v politickém slova smyslu, když v komisi vidíme, že ten návrh, který se chystáme předložit, bude čelit opozici více než 50% národních parlamentů, no tak to vůbec nebudeme předkládat. My jsme realističtí. Když máte opozici více než poloviny národních parlamentů, tak eh, není možné tu věc nechat schválit. Zároveň máme i dobré příklady pro tu takzvanou zelenou kartu když jsme od národních parlamentů dostali mnoho dopisů v tom smyslu, že máme dělat něco více s potravinářským odpadem, tak jsme se té iniciativy chopili, zabudovali jsme to do našich návrhů k oběhovému hospodářství a řekl bych, že spousta národních parlamentů byla příjemně překvapena, jak rychle ta reakce proběhla. Pojďme ty nástroje využít k užší spolupráci s národními parlamenty. Děkuji. Jako další má slovo pan Angel Zambasky za frakci ECR a výbor Jury. Prosím. Pane předsedo, pane designovaný komisaři, já vám chci pogratulovat k vaší dosavadní práci a popřát hodně úspěchu. Dovolte, abych navázal na to, co řekl předřečník. Budete zodpovědný za vztahy s národními parlamenty a Eh, budete zodpovědný za respektování proporcionality a subsidiarity a eh, spojení mezi lidmi, kteří mm, se tímto zabývají. Jistě znáte pracovní skupinu pro subsidiaritu a proporcionalitu a specifická doporučení posílení eh, rolí národních parlamentů. Co konkrétně uděláte? Ta žlutou a oranžovou kartu co budete dělat eh, s tí, ohledně toho principu one in, one out. Návrh nového regulačního aktu, eh, který by doprovázel návrh eh, ruši, zrušení jiného aktu, plánuje komise silnější roli zainteresovaných aktérů, například podniků a občanů? Děkuji vám. Pane Sevčovič, máte slovo. Děkuji za otázku. Co se týče závěrů té poradní rady, já jsem to pečlivě četla. Jeden na konkrétní myšlenka si zaslouží další rozvoj a to je aktivní subsidiarita. Měli bychom eh, hledat cesty, jak konzultovat a začlenit do debaty národní parlamenty, regionální orgány, regionální parlamenty už od samého začátku, tak aby eh, mohly být součástí toho evropského Eh, těch evropských eh, projektů a vyjádřit eh, třeba problémy s aplikovatelností v jednotlivých zemích a regionech. To by nám pomohlo zajistit, aby naše legislativa byla odolná budoucnu, aby byla lépe akceptovaná a řádně transponovaná, protože hodně problémů, které máme s byrokracií, je v důsledku gold plating kdy všechny národní a regionální parlamenty přidávají k, těm transpono, k té transponované legislativě své vlastní elementy, které činí implementaci evropského práva velmi složitou. Já si cením práce, která byla odvedena ze strany výboru regionů eh, RegHub, což je eh, síť regionálních orgánů, které mm, nás mají informovat včas o problémech, jak je řešit. To je věc, na které musíme pracovat, měli bychom eh, to rozvíjet dál do budoucna. Co se týče dalších konzultací, tak eh, konzultovat sociální partnery, profesní asociace, združení, to je vždy velmi užitečné. Se hodně naučíte a to, o čem, na čem pracujete, bude díky tomu dobře pochopeno a dobře implementováno. Jste s ním spokojen? Ano, děkuji. A nyní eh, pan Helmut Scholz, AFKO, hm, za QE. Ještě jedna věc. Uh, právo iniciativy a budoucnost EU. Můžete konkrétně s ohledem na eh, konferenci o budoucnosti EU také Evropskému parlamentu ehm, nad právo iniciativy ehm, za určitých rámcových podmínek. Jak zaručíte, aby také evropští občané aktivně byli angažováni na, a účastnili se této konference a měli také právo do toho mluvit? Agenda setting, prior, stanovování priorit Evropské unie. Děkuji, pane Scholz, to je Šolci, eh, to je velice relevantní otázka. Pokud má být konference o budoucnosti Evropy úspěšná, tak eh, skutečně to musíme eh, přiblížit občanům. Jak už jsem říkal před několika minutami, ehm, nejenom vést tuto diskusi zde ve Štrasburku a hlavních městech, ale skutečně se vydat do regionů a mluvit přímo s občany. Mám uh, velké zkušenosti s mm, dialogem s občanům. A tato, když jsem se připravovala na toto slyšení, tak eh, mm, si mm, viděl, že se nám podařilo osobně mluvit s 200 tisíci občany, takže to funguje. Víme, jak se k ním dostat a také ta ponaučení nebo lekce z těchto zkušeností jsou, že do té diskuse musí být vnášena témata, která jsou relevantní pro ty lidi. Mohou to být konkrétní regionální otázky, nebo to může souviset s konkrétním průmyslem, který je důležitý v daném regionu, nebo to může být otázka, která je důležitá pro mládež, e, která zvažuje, co studovat aby mohli přispívat eh, společnosti a byli dobře připraveni na ten stále dynamičtější trh práce. Pokud chcete ehm, vést kvalitní rozpravu, tak tam eh, s vámi musí být někdo, kdo je lokálně eh, respektován. Někteří z vás, když jste byli, mm, vedli ten dialog se mnou, tak to bylo vždy užitečné, nebo když to byl starosta nebo ministr, Eh, tak eh, musíme připravovat a vlastně modelovat tu diskusi s občany, která bude eh, vlastně přes v celé Evropě, kde se pokusíme oslavit co nejvíce občanů, tématy, která je zajímají a vaše zkušenosti s vašimi voliči jsou velice cené. Děkuji. Jste spokojen? Dobře. ještě jednou, kdo je tedy motorem tohoto vývoje? Eh, máme my jako Evropský eh, parlament právo se hostit této iniciativy, abychom to určovali společně s komisí a doufujeme společně i s radou a do, jak, eh, do jaké míry ten princip one in, one out vlastně tomuto neodporuje Eh, neměli bychom tam eh, nejdříve eh, zavést ten princip udržitelnosti? K první otázce. Ehm, komise chce mít právo iniciativy vždy, ale samozřejmě tady mluvíme o interakci s občany, kde vy jste přímo volenými zástupci občanů, takže i v tomto případě to bude společný podnik. Eh, můj kolega, místo předseda zodpovědný za konferenci o budoucnosti Evropy, bude eh, intenzivně konzultovat Evropský parlament a já rád se toho budu účastnit, abych přispěl svými zkušenostmi eh, diskusi o dlouhodobém plánování, o výhledu a nových trendech. Takže to bude společná práce, budeme hledat modely, Eh, které zvýší zájem občanů od debatu o Evropě. Co se týče vaší druhé otázky, samozřejmě udržitelnost musí být součástí každého hodnocení dopadu a každého kroku, který podnikáme v legislativní oblasti. A teď začneme druhým kolem. Eh, to jsou otázky ehm, členů jednotlivých výborů. Začne pan Bilčik a v kozo EPP. Máte slovo. Ehm, máte slovo. Ehm, vážení kolegové, jako členové tohoto parlamentu reprezentujeme hlas občanů a proto k otázce kompetence musíme také eh, se ptát na osobní eh, zkušenosti a kompetence každého komisaře. Co týče vztahu mezi eh, mm, slovy a činy a minulé kroky, dovolte, abych mm, z důvodu jasnosti pokračoval v slovensky. Pane eh, předsedo, ve vašich eh, pověřovací listně se říká rodově eh, vyvážené, nebo genderově vyvážené kolegium splňuje nároky mm, na lepší vyváženost a využívá potenciál nás všech. To je hezký začátek, ale musíme toho ještě udělat hodně. Vy jste se v minulosti opakovaně přihlásil tomu, že udělat všechno, co je v našich silách, abychom bránili různým Forma diskriminace, jaké jste se zavazal bojovat proti genderovému násilí. Jak hodnotíte vaše vlastní stanovisko z března tohoto roku, kdy jste přivítal rozhodnutí vlády na Slovensku zastavit ratifikaci eh, dohody Rady Evropy o eh, násilí na ženách? Děkuji. Eh, pokud dovolíte, já odpovím odpovím kolegovi eh, ve své mateštině, aby i občané na Slovensku lépe rozuměli eh, této eh, mm, otázce týkající se Slovenska. Musím říci, že otázka, kterou jste položil, se mě osobně dotýká a to hlavně ve dvou polohách. V první poloze jako otce dvou dcer a jistě i vy jste mě slyšel, když jsem mluvil o tom, jak nepřijatelné je pro mě, aby moje dvě dcery se měli na tomto světě hůře než můj syn, protože jsou děvčata. Tyto moje slova jsem mm, potvrzoval i svým celoživotním úsilím, ehm, které se konkrétně projevilo i v době, kdy jsem pracoval jako komisař zodpovědný za lidské zdroje, kdy jsem měl absolutní zájem na tom, abychom jako evropská administrativa ukázali ten nejlepším, ušli tím nejlepším příkladem, ať už jde o prodlužování mateřské rodičovské dovolené, abychom i přes finanční krizi udělali maximum pro to, abychom v této době mohli otevřít dvě nové školky nebo dvě evropské školy. Abychom zrovnoprávnili poskytování příspěvků na domácnost i párům stejného pohlaví. A mohl bych pokračovat v těchto příkladech. Včetně toho, že jsem první, kdo stanovil ambiciózní cíle, jak zajistit dostatečné zastoupení žen na řídících eh, funkcích Evropské komisy. A co se týče násilí na ženách, tak tady mohu říci, eh, že stoprocentně stojím za mm, předsedkyní eh, komise paní Uršul Leyen a udělám všechno pro to, abych ji podpořil v jejím úsilí aby se toto násilí kategorizovalo jako evropské zločiny, které se zapíšou do Evropského registru zločinů. Jste spokojen? Ano, děkuji. Um, ještě jedna důležitá otázka k vašim deklarovaným závazkům, k minulým činům. Vaše pověřovací listina zdůrazňuje potřebu co nejvyšší transparentnosti a etiky. Ano, dodržování těchto principů je rozhodující součástí práce komisaře s polím založeným na důkazech a otevřenou komunikaci. Se znepokojením jsem zaznamenal vaše rozhodnutí eh, přehlednout legitimní zájem seriózních eh, zpravodajských kanálů, že jste, mu do, že jste jim v době své práce na Slovensku neposkytl rozhovory. Já bych chtěla, abyste se zavázala, abyste v rámci, že budete v rámci objektivních časových možností eh, komunikovat s novináři a dát eh, také příležitost všem eh, nezávislým médiím. Tak já budu pokračovat ve svém mateštině, pane kolego. Já jsem ve svém úvodním vystoupení jasně připomenul, jak důležité jsou pro mě všechny závazky a hodnoty, které nám přivesla sametová revoluce. Já se s nimi řídím celý život a nenajdete jediné nezávislé médium na Slovensku, v Evropě nebo ve světě, s kterým bych nějakým způsobem aktivně nekomunikoval. Pokud nemáte tyto informace, tak se mm, s vámi rád podělím o monitoring svých tiskových aktivit. A také chci dodat, nejenže komunikuju se všemi novináři, Eh, kteří o to stojí, ale v každém svém vystoupení, v každém období jsem vždy prosazoval pro evropské pozice, protože mi záleží na tom, abychom jako Slovensko jako byli pro evropskou zemí ve silné sjednocené Evropě a tak budu eh, pracovat i v budoucnu. Děkuji. Thank you. And... Děkuji vám. A nyní Timo Velken z SAD za výbor Jury. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane Ševčoviči. Dovolte mi, abych začal tím, že vám poděkuji za to, že chcete posílit právo iniciativy Evropského parlamenta. Je třeba dbát na to, aby to skutečně bylo realizováno a jedno připomínku k, k té zásadě one in, one out. Myslím si, že tady vidíte, Eh, že to mm, dociluje také určitý odpor, ale je to dobře, eh, protože samozřejmě je důležité, abychom si tady nepřip, nepustili do hry, že někdo šlápne na plyn a někdo zase plyn ubere. Myslím si, že je třeba zaměřit se na transparentnost, transparentnost pro občany a to bude ještě jednou zdůrazněno v předmluvě. Ale pakliže nemůžete ještě, ne, nebo nemůžeme přesvědčit paní předsedkyni, že tak nepotřebujeme to one in, one out, jakým způsobem může být parlament zapojen do toho, abychom viděli, jaké zákony budou vymazány, aby mohly vzniknout nové. Děkuji vám mnohokrát za tuto otázku. Máte absolutní pravdu, je to velice relevantní nejenom pro vás, ale pro širokou veřejnost. A znovu bych rád zdůraznil svůj závazek k tomu, že budeme přistupovat eh, k eh, rušení té legislativy skutečně s velkou obezřetností, péčí a citlivě. Eh, s jakýmkoliv návrhem přijdeme, abychom mohli něco zjednodušit, snížit administrativní zátěž, tak samozřejmě budeme také konzultovat vás jako spolulegislativce, budeme to postupovat, budeme to koordinovat společně s vámi. A já jsem si všiml v přípravných zasedáních s vámi, že vy máte, řada z vás má excelentní myšlenky, jak to dělat, protože máte zkušenosti eh, z terénu. A myslím si, že právě v rámci této disciplíny, s jakou budeme hledět na novou legislativu, eh, zároveň za zohlednění toho, jak můžeme nejenom schvalovat něco, co Evropa potřebuje, ale zároveň otevřít cestu pro reflexi toho, co jiného můžeme ještě dělat proto, aby občané viděli, že když tato legislativa je důležitá, abychom to příliš nestěžovali pro dotyčný sektor. Ale zejména chci, abychom se zaměřili na to, jak udělat legislativu jaksi méně mm, lépe lepší a pohodlnější k užívání, k prosazování, eh, teda k jejímu užívání, pardon. A proto, eh, když se podíváme na sektor IT, developerů, aplikací v našich eh, mobilech, chci naslouchat zpětným vazbám uživatelů a pak, když něco nebude fungovat tak, jak by mělo, tak to opravit. Hmm, prostě eh, není možné něco schválit a potom vyvolat komplikované zážitosti. Nemůžeme prostě tady eh, dělat ramena, jakože jsme schválili nejlepší věc na světě. Když uvidíme, že to tak není, pojďme to opravovat, ale musíme postupovat rychle, abychom měli aktualizovat komplikovanou a ne kontroverzní legislativu. Děkuji. Je to tak v pořádku pro vás? A teď za skupinu New Europe Pascal Durand za Ovko. Děkuji, paní, pane, děkuji vám, pane, že Ševčoviči, jste právě hovořil o tom rejstříku, kde by bylo možné zhrnovat více informací týkající se dopadů legislativy. Demokracie je konfrontována novou potíží a sice ta obtíž je v tom, že jsme ve světě stále specializovanějších expertíz. Vy jste tady hovořil nám na ten skandal týkající se emisí z automobilů, dieselgateu a různá jiná hodnocení a tak dále a tak dále. Vaše budoucí portfolio, já vím, že nemůžete nemůžete prostě eh, zregulovat všechno okamžitě a zlepšit to. Ale jak si představujete, že budete využívat expertízu, akta v přenesené pravomaci, všechno to, co deleguje demokracii na experty, aby to nebylo příliš podrobeno soukromým uživatelům a jak chcete pomoci Evropské unii, aby se skutečně dostala do nezávislé pozice v zkoumání těchto otázek. Děkuji vám mnohokrát. Dovolte, abych ocenil, jak mé budoucí úkoly jste tady vylíčil v té perspektivě. Děkuji vám za to. Já jsem stoprocentně přesvědčen, že to bude společné úsilí a společná naše práce. Jak víte, už mnohé bylo učiněno od té doby, co byla schválena Lisabonská smlouva, ale buďme upřímní, stále ještě bojujeme eh, v tom, jak bychom měli používat akta v přenesené pravomoci a implementační dokumenty a jakým způsobem bude Evropský parlament vykonávat svou kontrolní funkci. A zejména, když se to týká aktů v přenesené pravomoci, rád bych skutečně zabezpečil, aby experti z Evropského parlamentu měli, měli plný přístup k materiálům na komisi. Vím, jak obtížné vyjednávání jsme k tomu měli před deseti lety. A poté, když hovoříme o přípravných expertních skupinách pro prováděcí akty, projekty, e, Budeme to činit stejně, ale samozřejmě tam, kde se jedná o komitologii a o regulaci, tak tam komise je, řekl bych, pod kontrolou členských států a pod jejich řízením. E, já si myslím, že co by hodně pomohlo transparentnosti, abychom zabezpečili, že když ku příkladu hovoříme o tom, kdo by měl být těmito experty, že budeme skutečně pracovat s prohlášením o vyloučení konfliktu zájmů, že mm, když budeme pracovat s nějakou asociací, ta musí být zanesena e, v příslušném rejstříku. A také výsledky naší práce musí být veřejně dostupné ve formě zápisu. Musíte být také informováni o tom, kdy se budou konat jaké schůze, abyste měli plné informace. A my se snažíme ten rejstřík eh, orientovat na expertní skupiny a také na komitologii. Já vím, že IT experti na tom pracují a já doufám, že příští rok společně budeme moci zahájit zveřejnění tohoto rejstříku a že to bude k vaší plné spokojenosti. Chcete k tomu něco dodat? Doplňující otázka. Já jsem se zajímal samozřejmě velice o tu odpověď, kterou jste tady teď dal, ale viděli jsme, jak reagoval předseda Juncker k emisi automobilu, a on říkal, že litoval, že nepodpořil nás to, o čem jsme, že nepodpořil nás, když jsme chtěli, aby se vytvořila nezávislá agentura pro emise. A myslíte si, že takové velké, velká, velká témata aby se zložila skutečně nezávislé experty a neměla by tady vzniknout taková nezávislá agentura. Eh, omluvte mne, prosím pěkně, protože tady byly nějaké problémy s, protlu, s eh, tlumočením a neslyšel jsem první část vaší otázky. Hovořili jsme o problémech emisí z vozidel. Zpočátku neexistovala agentura nezávislá a, a nepodpořila ji komise a na závěr Juncker řekl, že lituje, že neexistovala taková nezávislá agentura, která by se zaobírala těmito otázkami. Takže nepůjde, nepůjde, nepřijde to se na stůl jednat o této agentuře eventuálně. Děkuji mnohokrát, toto je velice obtížné téma. To jsem měl se svými bývalými kolegy, komisaři na stole. Dieselgate bylo výsledek výsledkem eh, tohoto vztahu mezi výrobci automobilů a testovacími organizacemi v členských státech. A viděli jsme, že tato disproporce vedla k tomu, že jsme viděli, jak obtížné je eh, opravovat ty chyby a jak eh, obtížné je prostě dosáhnout eh, toho nebo dostihnout ten krok eh, ve rozvoji elektromobility. Otázkou je, jak nová komise k tomu přistoupí a jakým způsobem budeme aplikovat nové standardy, které budeme vypracovávat společně. Děkuji mnohokrát a teď Markus Pípr za výbor ITRE. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Evropská unie je naštěstí důležitým motorem pařížské dohody a jsme na dobré cestě ty pařížské cíle splnit. Ale bohužel sebou táhneme spoustu byrokratické zátěže. To je tedy má otázka, ten princip one in, one out. Naprosto jasně. Hodlá Evropská komise se sama zavázat, že ten princip one in, one out aplikuje ano nebo ne? Stačí jedno slovo. Druhá otázka se týká studií dopadu. Platí to, o čem se e, teď hovoří, že tedy v příštích 100 dnech komise chce do značné míry studie dopadů vlastně vynechat, aby předložila co nejvíc legislativních návrhů? Je to pravda, o čem se šeptá? A nebo budete i nadále ku prospěchu občachu, občanů a podniků provádět studie dopadu, aby nedocházelo k deficitu. Třetí otázka. Studie dopadů to je hrozně hezké, ale jsou to vždy studie dopadů komise. A vy máte vlastní zájem na tom, aby se odhadovalo, že vaše eh, činy budou mít dobré studie. My máme nezávislý dohledový orgán, který by mohl tuto, tento dohled provádět. Jak byste se díval na to, kdyby Eh, tato nezávislá rada prováděla tuto kontrolu, jako tomu je třeba v Německu nebo ve Velké Británii. Děkuji. Děkuji za tři otázky. One in, one out. K tomu bych chtěl říci, že my se jako laserový paprsek zaměříme na administrativní zátěž. Každá nová administrativní zátěž by měla být offsetována tím, že odstraníme administrativní zátěž ve zastaralé legislativě. Tak to bude fungovat. Myslím si, že to je nejlepší způsob, jak k celé věci přistoupit. Kdybychom k tomu přistoupili čistě mechanicky, způsobilo, by to spíše škody. Studie dopadů. I nadále je potřeba zlepšovat kvalitu a transparentnost. Vím, že v parlamentu probíhá diskuse o tom, jak rozšířit ty principy, ty faktory, které musí být řádně zhodnoceny, když vzniká studie dopadu. My se těmi doporučeními budeme řídit, aby studie dopadu byly komplexnější a více orientované na budoucnost. Co se týká nezávislosti regulačních dohledových orgánů, jistě víte, že v posledním období jsme měli tři externí experty, kteří v tom orgánu pracovali a já jako komisař, který pracoval na energetické unie, mohu, vám mohu říci, že to byli opravdu drsňáci, takže když viděli, že něco nefungovalo nebo že bylo něco takové hodně těžkopádné nebo to nebylo řádně hodnocené, nikdy neváhali a celý proces zablokovali, aby se zajistilo, že všechno bude odpovídat těm nejvyšším nárokům na kvalitu legislativy. A já je v tom chci podpořit. Chci zlepšit eh, kvalitu jejich práce, chci jim dát víc prostředků, aby svou práci mohli odvádět ještě lépe. Chci jim dát možnost, aby mohli využívat společné výzkumné centrum v, v těch věcech, kde je potřeba více vědeckých důkazů, kde je potřeba sbírat více informací, tak abychom zajistili, že práce, kterou odvádíme, bude skutečně založena na vědě. Omlouvám se, došel mi čas. Všechno v pořádku? 10 sekund už jenom. Nepotřebujeme tři nezávislé experty, potřebujeme jich 300, abychom zvládli to, co komise navrhuje, aby to, abychom to udělali nezávisle, nezlobte se. Jste proto navýšit ten počet odborníků takto? Jste pro zavedení povinného testu pro malé a střední podniky, tedy co se týká byrokratické zátěže pro malé a střední podniky, abychom se posunuli o krok dál? Ano, já vás chápu. Tak velice rychle. Podívejme se na to, jak můžeme propojit náš regulační dohledový orgán s podobnými orgány v jiných členských státech protože to, co chceme ve finále, je kvalitní legislativa, která nepředstavuje dodatečnou zátěž, která je ku prospěchu evropských občanů a firem. A co se týká eh, toho testu pro malé a střední podniky, to bere paní von der Leyen velice vážně. V našich diskusích eh, toto jmenuje jako vysoko, vysokoprioritní otázku. Malé a střední podniky jsou páteří naší ekonomiky a musíme si uvědomit, že naše legislativa je často až příliš komplikovaná pro malé a střední podniky. Takže ano, uděláme to, využijeme ten zvláštní filtr pro malé a střední podniky a jakékoliv nápady, jak to dělat ještě lépe, jsou vítány. Takže můžeme spolupracovat, abychom zajistili, že náš sektor malých a středních podniků bude uspokojen těmi změnami, které zavedeme. Teď má slovo eh, Ivan Garcia del Blanco za SAD za výbor Jury. Děkuji, pane předsedo. Pane Ševčoviči, vy jste zmínil eh, umělou inteligenci a eh, Zmínil jste, že vývoj umělé inteligence bude pravděpodobně propojen s refitem a s tou agendou pro lepší legislativu. Firmy chtějí méně regulace, aby mohli dále podporovat rozvoj technologií umělé inteligence. Hlavní nástroj EU, který reguluje umělou inteligenci, je GDPR a směrnice e-privacy. Směrnice e-privacy se aktuálně aktualizuje. Je potřeba zdůraznit, že iniciativy komise v této oblasti musí plně respektovat a zajišťovat základní práva, například ochranu soukromí a osobních dat a nediskriminaci. Je také náležitě potřeba zvážit, jak se zajistí respektování dalších etických a lidskoprávních aspektů, aby se vytvořila důvěra v tyto nové technologie. Jak zajistíte, že iniciativy, které jsou pro propagaci umělé inteligence v jednotlivých sektorech, nebudou zároveň podkopávat existující doložky o ochraně osobních údajů, ba naopak, že toto, tu ochranu budeme moci použít jako konkurenční výhodu. Děkuji vám, pane García del Blanco, za velice dopředu hledící otázku, abych tak řekl. Jsem si jist, že umělá inteligence bude tématem, které budeme muset velice do detailu a ze všech stran řešit. Aktuálně jsme skutečně pouze na začátku. Co to je umělá inteligence? Může to být algoritmus, může to být nějaký stroj, který je schopen nezávisle pozorovat prostředí, přijímat vlastní rozhodnutí, komunikovat mezi podobnými zařízeními a nějak jednat. Samozřejmě tento druh strojů lze aplikovat ve všech sférách života, ať už to je předepisování léku, nebo provádění lékařské eh, nějaké činnosti, nebo autonomní řízení vozidel. Jinými slovy, dotýká se to všech našich občanů. Kdo bude odpovědný za to, když se něco stane špatně? Kdo bude mít v rukou naše soukromá data? Jakým způsobem budou zaručena naše práva? A zde musíme na 100% trvat na našem evropském přístupu k datům, na našem evropském přístupu k IT. Slyšel jsem, že velké internetové firmy v USA údajně mají k dispozici velice podrobná data o 70% amerických občanů. Já nevím, jestli to američané vědí. My jsme v Evropě daleko citlivější na otázku soukromí dat. My uznáváme, že data jsou novou ropou ekonomiky v tomto století a musíme zajistit, že budou tím pádem náležitě chráněna že budou zajištěna naše základní práva a že budeme vědět, kdo za co může, kdo je za co odpovědný a že vždy musí být ve finále u moci člověk. A to bude jedna z otázek pro budoucí komisi. Jak nastavíme parametry, tak abychom zůstali globálními lídry, ale zároveň k věci přistupovali tak nějak po evropsku. Chcete něco doplnit? Um, actually, eh, actually in, in fact you... No, vy jste eh, odpověděl eh, celou řadou zajímavých otázek na mou otázku. Ale jak konkrétně hodláte konzultovat parlament v rámci té platformy, kterou jste oznámil, to Fit for Future? Ano, děkuji i za tuto otázku. Když jsem se na toto slyšení připravoval, samozřejmě jsem s našimi experty diskutoval fungování Refitu. Všichni se shodli, že to je skvělý nástroj, že to je velice důležitá platforma, že to pomáhá v mnoha ohledech, ale měli také pocit, že bychom to možná mohli přejmenovat a přijít s něčím novým. A že bychom se možná měli více dívat do budoucna. Takže abychom to eh, spojili s tím výhledem, s tím strategickým výhledem, až budeme řešit, jak můžeme eh, repasovat naši legislativu, jak ji učinit nejen méně obtížnou, ale lépe připravenou na budoucnost a lépe odpovídající tomu, co nám ten dnešní superdynamický svět přináší. Já si myslím, že první věc, kterou musíme udělat, je podívat se na to, jak budeme skládat naše expertní komise, kteří budou pracovat na té platformě Fit for Future. A já si myslím, nebo jsem přesvědčen, že jakmile budeme mít konkrétní návrhy, tak přijdu do vašich obou výborů, probereme to a mě bude velice zajímat, mě budou velice zajímat veškeré vaše rady a eh, budu doufat, že pro tuto platformu získám politickou podporu, protože jednak to budeme muset prodat zde, ale jednak to budeme muset také prodat v členských státech, aby to lidé akceptovali. A teď za zelené paní Marie Toussaint jménem výboru ITRE a AFKO. Máte slovo. Merci. Je suis là. Já jsem tady. Tady. Eh, dobrý den, děkuji vám eh, za váš čas. Já se chci vrátit k tomu evidence policy making, co se týče ochrany klimatu, životního prostředí, zdraví eh, i genderu. To všechno musí být řídícím principem naší legislativy a také studií, které probíhají v veřejném zájem o Dieselgate, tady se chci vrátit k rozhodnutí soudního, Evropského soudního dvoru, eh, co se týče glyfosátu. Mm, vy jste řekl, že to bude k dispozici na internetu, ta studie, abychom viděli, zda se tam máme angažovat. A eh, dále mě zajímalo, zda ty zadané studie budou k dispozici, budou zveřejněny eh, mm, k dispozici občanům Děkuji mm, za to, že jste mm, to tak přesně uvedla, tak konkrétně, co se týče těch glyfosátů, takže to je jeden z, z mm, za jedna ze záležitostí, které nemohly řešit ani naše smlouvy. Máme postupy, kdy návrhy se dostanou na stůl a pak je diskuse komitologie, kde nemám najdete kvalifikovanou většinu ani pro, ani proti autorizaci. A pak jsou diskuse v parlamentu, které jsou proti tomuto návrhu. Také veřejné mínění je různé. Ehm, je to tedy politický problém, také to je problém posouzení vědeckých důkazů, které poskytla naše agentura a pak je to také otázka, eh, kterou budeme muset řešit v budoucnu. Ale já s vámi souhlasím, že co by bylo nejdůležitější v tomto vě- této věci, je být co nejtransparentnější a ukázat veřejnosti i vám, jako přímo zvoleným zástupcům evropského lidu, jaký eh, vědecký základ toho návrhu existuje. Takže pokud se mu to podaří s vaší pomocí vytvořit tento společný registr všech důkazů a dokladů, tak to by mělo být interinstitucionální, takže bych trval na tom, by všechny důkazy, které používáme pro hodnocení dopadu, přípravu návrhu, by měly být v tomto registru. Takže všichni by, každý by se na to mohl podívat, mohlo by se o tom diskutovat, všich, každý by věděl, eh, kde ta komise našla vědecké důkazy, které používá pro svoji legislativní práci. Mm, ještě něco chcete dodat? Já se chci vrátit té otázce transparentnosti nebo netransparentnosti nekoherentnosti rady, neschopnost odpovídat na otázky občanů, to vlastně e, živí tu atmosféru nedůvěry. Je třeba jednat a zvýšit transparentnost institucí. Ta důvěrnost um, dokumentů a hlasování rady vlastně brání občanům, aby věděl, Um, co, jak hlasuje eh, jí, jí vlády, které reprezentují. V, té, v rámci této kultury budete se snažit reformovat ta pravidla, aby rada eh, garantovala minimálně stejnou transparentnost jako parlament. A pokud rada se nebude řídit ehm, eh, doporučení Evropské ehm, Eh, mediátorky, budete, eh, jak budete postupovat vy? Připojíte se k těmto krokům? Děkuji vám za vaši otázku. Já si myslím, že to je skutečně aktuální o tom diskutovat. My jsme o tom mluvili už několikrát. Také, jsme, už, také už existuje judikatura v této věci. To je také k diskusi. Také rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora Mm, toto rozhodnutí nám pomohlo, abychom byli transparentnější, když diskutujeme o e, dokumentech, vlastně těch čtyř sloupcích, které jsou tak důležité pro přípravu trialogů. A mm, víte, zda v tomto případě, kde jsou e, kde je zájem, tak komise e, má prezentovat dokumenty Eh, kde budeme mít eh, povinnost toto vždy prezentovat. Co se týče mm, rady, jejich postoje, tak já chci připomenout um, Evropské radě, aby to projednal s ombudsmanem a mě podpořilo finské předsednictví, které již se pokusilo větší transparentnost otevřít tedy dokumenty rady k veřejnosti a já doufám, že následující eh, předsednictví půjdou pokračovat v tomto směru. Děkuji. A nyní pan Joachim Kus jde. Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, to jde z jiné, z druhé strany. Jak když jsem eh, seděl tady ve, v jednom výboru, tak jsem tady zažil takovou jaksi šokující věc. Mluvilo se o radě jako o našem nepříteli, tedy že parlament vnímá radu jako nepřítele. Což mě překvapilo. Pak jsem si všiml, na příští schůzi, že vztah mezi par- eh, parlamentu k radě se zdá úplně vykolejený. Už po deváté nebylo, nebyly vlastně schváleny neo účetnictví rady. Co podniknete? Jaká opatření, aby se ten vztah mezi parlamentem a radou zlepšil? Děkuji. Děkuji, pane Kus, za vaši otázku. Pro evropské občany a mm, lepší evropskou budoucnost je naší povinností spolupracovat e, se všemi institucemi a mm, jsem si jist, že víte, že budu reprezentovat Evropskou komisi zde v parlamentu a jsem si jist, že tady budou e, častí hosté Eh, v tomto výboru, i na konferenci předsedu výboru, i při jiných příležitostech, kde budete mít pocit, že má cenu, aby tam byl zástupce komise, aby jednal s vámi o spolupráci a o tématech, které budou na pořadu jednání. Také budu reprezentovat komisi v Radě pro všeobecné záležitosti, která připravuje summity Týká se horizontálních otázek jako víceletý finanční rámec, kohezní politika a další věci, které mají velký význam pro vás. My jako výbor vždy hledáme e, cesty, jak zajistit, aby spolupráce mezi všemi institucemi, především parlamentem a radou, byla co nejlepší. A takto přistupujeme i k trialogu kde investujeme obrovskou energii, aby pozice před eh, závěrečným jednáním byla co nejbližší, abychom měli šanci být úspěšní. Takže odpověď, kterou podle našich, eh, našich expertů je, že bych měl být equidistance, tedy stejně blízko, jak parlamentu, tak radě protože to pomáhá vlastně ty stížnosti parlamentu na rady trošičku vysvětlit a, a zase vysvětlit stanovisko rady parlamentu, abychom nalezli řešení stejně, jako se nám to podařilo v řadě interinstitucionálních dohod, kdy jsem byl um, dispozici poprvé. Děkuji. Pan Kus, děkuji, v pořádku. A pan Zambas Čáky za EKR, člen Jury. Pane předsedo, pane Ševčovič, když mluvíme o interinstitucionálních vztazích, tak eh, tam je to otázka dvojích standardů, to se týče eh, Eh, východních a mm, středoevropských zemích, například balíček mobility. Všichni mluvíme o zelené energii, ale v tomto balíčku mobility se předpokládá, že prázdné nákladňáky budou eh, miliony kilometrů jezdit zpátky, produkovat eh, nadarmo CO2 emise jenom proto, aby se vyhovělo zájmu západních firm, což zneho, znevýhodňuje východoevropské firmy. To je rozpor. My mluvíme o zelené energetice a současně o snižování CO2. Jak vyřešíte tento problém a konflikt? Děkuji za tuto otázku a musím říci, že jak k lítosti paní Bulc i mě samotného, toto je jedna věc, která je otevřená stále. Nepodařilo se nám najít konsensus, kde by mm, byla mm, jaksi většina členských zemí i parlamentu eh, pro možné řešení. My jsme mluvili o tom, kolik dnů mají, by měli řidiči na mezinárodní dopravu, kolik dnů by měli, mohli použít pro kabotáž, jaká budou pravidla pro denní, měsíční odpočinek a tak dále. A nakonec jsme se zamotali do detailů a konečné řešení bylo velmi složité a vlastně jsme eh, nevyřešili ten původní mm, návrh což bylo zbavit se těch falešných schránkových firem, kdy často řidiči eh, vlastně byl, mm, byli ve, měli špatné podmínky, velice často vel, nepříliš renomované firmy využívaly nefér eh, mm, řidiče z jedné nebo druhé strany a vlastně stavili proti sobě. My jsme chtěli začít znova, podívat se, co můžeme udělat lépe do budoucna a jak využít moderní logistiku. Protože co by mělo být v našem zájmu, když um, se díváme na změnu klimatu, jak zefektivnit tento biznis, spojit to s železnicemi, aby to bylo skutečně efektivnější. Při Eh, spotřebě nafty eh, v nákladních automobilech, když, eh, především když nevezou žádný náklad. Ještě jedna doplňující otázka. Ehm, ehm, německá společnost plánuje, že přesune výrobu do Turecka. V rámci Evropské unie máme dohodu o úrovni státních dotací. Zástupci této firmy eh, říkají, že jdou do Turecka, protože mohou obejít pravidlo o dotacích. A také tam ale nejsou žádné ekologické standardy, natož lidská práva. Takže co bude komise dělat v tomto smyslu? Tyto německé firmy, nebo tato německá společnost, eh, tak vnímá spoluúčast v eh, saský premiér. Děkuji za tuto otázku. Já nemám podrobné informace k této konkrétní firmě, ale Myslím, že můžu odpovědět strukturovaněji, protože problém státní pomoci z třetích zemích podnikům, které působí v Evropě, je podobný tomu, co se děje, mm, když dovážíme zboží ze třetích zemí, které mají větší uhlíkovou stopu než naše produkce v Evropě. Myslím, že Mm, potřebujeme být asertivnější v našich vztazích s třetími zeměmi. Musíme zastavit praxi, eh, kdy vlastně nutíme naše firmy, aby vyráběly čistým způsobem a pak v rámci veřejných zakázek by eh, o místní orgány, veřejné orgány dovážely špinavé produkty. Musíme mm, použít um, dovozní daň nebo clo, které způsobí, že firmy budou na stejné úrovni s konkurencí v třetích zemích, kde není respektována eh, ta potřeba bojovat proti klimatu. Děkuji. Další má slovo pan Jár, CPP. E Děkuji mnohokrát pane Ševčoviči, za to, že jste mezi nás přišel. Petiční výbor má celou řadu otázek k ekologickým otázkám, počínaje znečištěním životních prostředí plus ekologicky nebezpečných projektů, ale já se chci teď zeptat na jednu věc konkrétně. Tady se jedná o to, jakým způsobem komise s tím naloží. E, když se projekty nacházejí v plánovací fázi, komise říká pevně, tak si vycházíme z toho, že členské státy budou dbat na dodržování všech e, předpisů. E, když to plánovací období pomine a zrealizuje se to, ani byste nevěřili, jak rychle se dá vybudovat zábavní park a potom postup proti nedodržení práva se ukazuje jako neužitečný. Jak chce postupovat komise v takových případech, aby mohla začít dříve a ne až poté, co jsou projekty zrealizovány? To znamená, eh, mohly by eh, byly zahájeny postupy eh, pro nedodržení předpisů již v plánovací fázi. Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Nejprve bych uvedl několik strukturálních bodů. Já bych velice rád vytvořil, nastolil eh, vysoce kvalitní vztahy s výbory, protože vím, jak je pro vás frustrující a pro žadatele, když nedostanou odpověď eh, včas na své petice, anebo je vůbec odpověď neuspokojí. Musíme na tom pracovat společně a myslím si, že nejlepší přístup by bylo, kdybychom pracovali na těch peticích, když abychom byli nesmírně čestní a řekli, toto není petice pro nás a vrátili to. Ale tam, kde máme kompetence, tam musíme být lepší a já vám slibuji, že kdybyste měli jako v tomto případě otázky nebo klastry týkající se ekologických povolování, já vím, že často řada otázek se soustředí na otázky leteckých společností, jak se chovají k zákazníkům. Pojďme ve strukturální diskusi s vaším výborem, pojďme připravit komisaře, služby dostanete a my dostaneme tak, abychom společně dodali odpověď petentovi. A v Evropě máme každý rok, a to nepřeháním, desetitisíce tisíce ekologických hodnocení na národní, regionální i městské úrovni. A proto se domnívám, že bychom potřebovali najít vhodnou cestu, jak nakládat s těmi příhodnými, s těmi pertinentními já uznávám, že není dobré vstupovat do diskuzi s členskými státy eh, tam, kde budova už je postavena nebo na konstrukce už byla zrealizována, ale jakým způsobem se soustředit eh, na ty, kde víme, že něco nefunguje, že něco je špatně a tady bychom měli spolupracovat. Pojďme popřemýšlet o tom, jak to dělat a zvládat to prostřednictvím našich zdrojů. Dovolte mi ještě dodatečnou otázku. Eh, petiční výbor se opírá také mm, o Evropskou komisi, která musí nejpozději tři měsíce poté, co dostane žádost o prošetření, se jí věnovat. Čili spolu pomůžete v tom, aby komise zaručila, že dodrží tyto tři měsíce, aby nedošla odpověď komise později našemu výboru. Můžeme to dnes domluvit, takhle uděláme takový díl, že nám to zaručíte? To by byl krásný začátek. No, Pojďme tedy, pojďme se domluvit na tom, že já udělám vše, co bude v mých silách, abyste dostali odpověď během tří měsíců, když vy mi pomůžete vyjasnit veškeré otázky, o kterých oba i vy víme, že za ně nejsme odpovědní, protože to neleží v naší kompetenci. Když to budeme moci zvládnout, tak a dostaneme skutečně jenom otázky příhodné, pro které za něž je komise kompetenční, mohu vám zajistit, že dostanete odpověď během tří měsíců poslanců a komisaři budou ochotni objevit se také ve vašem výboru, ale myslím si, že musíme být čestní a upřímní vůči našim občanům, když přijdou s nějakou peticí, kde nemůžeme udělat vůbec nic, abychom jim hned okamžitě řekli, No, ačkoliv je třeba můžeme frustrovat, když ty petice při... Ale ne je frustrovat tím, pardon, že budeme mít prostě jejich petice celé dlouhé měsíce na stole a pak to eh, jak si poslat národní úrovni. Když se na tomto domluvíme, tak se na to těším a tak to jistě zvládneme. Děkuji vám. Děkuji. A teď Renew Europe za výbor Jury. Děkuji, díky za možnost ptát se. Chci se vás zeptat na tu Battery Alliance, eh, co zmiňujete ve svém pověřovacím dopise. Jak zajistíte, že EU bude na špici vývoje a produkce eh, budoucích technologií? Vnímáme zřízení této aliance eh, z hlediska koordinační role komise, ale nevíme, jaké přece budou ty technologie budoucnosti. Tak Jakým způsobem zajistíte potřebné aliance, tak abyste zajistili, že EU bude vytvářet dostatečně inovativní technologie a bude je také vyrábět, nejen dovážet? Náš průmysl nemá pět let aby čekal na tu příští alianci, která přijde po té bateriové. Zejména ne, na to nemají čas ty inovativní malé a střední podniky, které jsou páteří našeho inovativního průmyslu. Takže jak využijete svůj strategický výhled, abyste EU udržel na špici technologického vývoje? Děkuji. I já děkuji. Nejprve pár slov k bateriové alianci a pak k jejímu propojení s ostatními strategi- strategickými oblastmi. V rámci té aliance bylo to nejsložitější ji spustit, protože jsme museli přesvědčit lídry daného průmyslového segmentu, že dýzlová technologie je technologií minulosti a že technologie budoucnosti bude založena na bateriích a vodíku. Museli jsme jim také dokázat, že baterie nejsou komoditou, že to je strategická součást vozů do budoucna. Baterie a software budou představovat 80 hodnoty vozů. A azijští výrobci nechtějí do Evropy vyvážet baterie, chtějí sem vyvážet elektrická auta. Takže pokud nechceme skončit s tím, že některé high-endové evropské značky Eh, by skončily na elektřině, ale kdyby si je někdo chtěl koupit, tak by si musel koupit auto made in China, tak musíme jednat co nejrychleji a musíme zajistit, že náš průmysl ten technologický vývoj dožene. Důležité je, že musíme využít toto okénko, které je otevřeno ještě nějaké dva až tři roky, abychom ukázali, že jsme schopni masovně ty baterie vyrábět a že budou lepší než ty azijské baterie, že budou zelenější, udržitelnější, budou mít moderní software a zároveň budeme muset investovat do příští generace baterií. Jinými slovy, až přijde technologie baterií v pevném stavu, že budeme připraveni ji také nasadit. A já jsem přesvědčen, že e, funkce průmyslu, tvor, tvůrců politiky, regulačních orgánů, ale i finanční podpora, kterou budeme snad schopni poskytnout těmto inovativním firmám do budoucna, budou replikovány i v jiných strategických oblastech. A v tom ohledu bych rád využil tuto, svou, tuto naši odpovědnost a rád bych vám řekl, v kterých sektorech si my myslíme, že bychom něco podobného mohli spustit, abychom udrželi krok s našimi hlavními konkurenty na globální scéně. Děkuji. Následná otázka? Ano, děkuji. Během předvolební kampaně jsem velice často slýchala od voličů, Brusel je tak daleko, někdo tam něco reguluje a my to vůbec regulovat nepotřebujeme. A vy jste hovořil o principu one in, one out a o tom, jak budeme pracovat na zlehčení té eh, zátěže. Ne, nebo například ten test pro malé střední podniky. Máte v plánu malé a střední podniky osobně navštívit? abyste viděl, co potřebují a jak je evropská legislativa ovlivňuje? Samozřejmě ano. Během celé své přítomnosti v Bruselu jsem si vždy vážil sociálního dialogu. Líbilo se mi, jak napomáhal tomu novému přístupu k těm eh, uhelným regionům. Líbilo se mi, jak to napomáhalo v otázce dopravy a možná vás to překvapí, ale eh, někteří sociální partneři by si se mnou rádi naplánovali schůzky už v příštích několika dnech. Mezi nimi jsou také zástupci malých a středních firm. Chápu vaše dnešní sdělení, že Pakliže se chceme zaměřit na administrativní zátěž, tak musíme postupovat inteligentně. Musíme využívat moderní nástroje, e-government, různé digitální nástroje a musíme se zaměřit zejména na odlehčení zátěže pro malé a střední podniky. Takže jakékoliv rady, které mi můžete dát, vy nebo i oni, pojďme se na to podívat. Já bych chtěl kontaktovat všechny členské státy a všechny příslušné asociace. Buďte, buďme konkrétní. Co konkrétně v té legislativě vám stěžuje život? Dejte mi jeden, dva příklady. Pojďme na tom zapracovat, abychom dosáhli reálných výsledků a zjistili, jak pracovat, aby to prospívalo malým a středním firmám. Další eh, je pan Castaldo za nezařazené za výbor AFKO. Děkuji, paní předsedající. Pane Ševčeviči, je nám velkou ctí vás mít zde, abychom takto mohli diskutovat. Instituce Evropské unie musí začít respektovat eh, reprezentativní demok- demokracii, jinými slovy, musí být transparentní, musí plně informovat své občany. S velkým zájmem jsem si vyslechl, co jste dnes říkal eh, a co jste říkal v minulosti v souvislosti s rozsudky s těmi lodními kapitány, protože to má velký dopad na naše jurisprudence, ale zajímaly mě také vaše písemné odpovědi na naše otázky, protože vy jste hovořil o tom, že chceme dokončit jednání o meziinstitucionálním rejstříku transparentnosti. A že to musí sloužit institucím, ne třetím stranám. Já bych se rád zeptal, jak hodláte ta vyjednávání dotáhnout do konce, jakým způsobem chcete a kdy představit příslušný legislativní návrh, který by zlepšil transparentnost procesu demokratického dohledu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane Castaldo. Co se týká rejstříku transparentnosti, vzpomínám si, když jsme s jeho renovací začínali, to je snad nějakých 8 nebo 9 let zpátky. A jak jsme ten rejstřík museli přizpůsobovat různým druhům firem, nevládních organizací, think tanků, svazů a asociací. Jak jsme chtěli pokrýt veškeré sféry života a všechny ty, kteří chtěli být součástí evropské debaty při tvorbě politiky a legislativních diskuzí. A řekl bych, že se nám podařilo uspět. Dnes je ten rejstřík transparentnosti eh, referenčním bodem. Je to jakýsi standard pro všechny země v EU, v OECD i pro USA. Samozřejmě je zde jedna věc, kde musíme ještě trošičku pokračovat v práci. Je to tak trošku rest z aktuálního legislativního období. Jakým způsobem ten rejstřík transparentnosti ještě více využívat pro Evropský parlament a pro radu. Vím, že to jsou velice háklivé otázky. E, a to i pro vás, protože vy jste přímo volení zástupci evropského lidu, máte svá práva, máte svá privilegia. A my musíme zajistit, aby ten rejstřík transparentnosti hrál svou roli s přihlédnutím k tomu, že europoslanci berou eh, schůzky s lidmi ohledně legislativy velice vážně. A to samé se týká rady. Myslím si, že pokud bychom dosáhli toho, že všechny tři instituce by zaujaly stejný přístup k tomu rejstříku transparentnosti, byla by to obrovská služba evropským občanům. A byl by to zářný příklad pro všechny demokracie na planetě Zemi. O tom, jak jsme my hrozně transparentní, když se setkáváme se zástupci biznisu nebo kohokoliv jiného, kdo za námi přichází s nějakým poselstvím. Já jsem připraven s vámi velice úzce spolupracovat. Omlouvám se, že jsem mm, se takto rozvášnil, už bohužel nemám čas eh, odpovědět na vaši druhou otázku. Pokud by pan předseda umožnil, odpovím vám v následné minutě. Máte následnou otázku? Máte, prosím. Já vám děkuji za veškerou snahu v této věci. Takže chcete představit legislativní návrh, tedy nějaké nařízení asi, jak se s tímto vypořádat? Protože ono se, ono se hodně mluví o e, různém eh, postupování vpřed v mnoha otázkách, které ještě si je potřeba vyřešit. Například vyšetřovací právo parlamentu, že ano, to se zatím také nějak nepodařilo. Já se chci zeptat, jak hodláte komisi orientovat eh, co do lepších vztahů mezi komisí a parlamentem v tomto mandátu, zejména co se týká například eh, vyšetřovacího práva parlamentu, za jakých podmínek bude parlament moci předložit něco k soudnímu dvoru? Jaké je vaše stanovisko k tomuto? Jste připraven takovýto návrh podpořit? Tak ještě se vrátím k té vaší první otázce. Co se týká toho rejstříku transparentnosti, musíme to dotáhnout do konce tedy zjistit, jak rada i parlament se do toho můžou zapojit. Já jsem připraven to s vámi na, e, absolutně diskutovat, hledat co nejlepší řešení. A teď, co se týká toho vyšetřovacího práva. Je škoda, že je to už od roku 2012 zablokováno. Vy máte plné právo měnit to již zastaralé nařízení v této věci. Naprosto chápu, že chcete mít veškeré potřebné pravomoci tak, abyste mohli e, případné takovéto šetření sledovat, jakožto parlament. Můj návrh by byl, já uspořádám e, schůzku s aktuálním a příštím předsednictvím rady. Přizvu koordinátory vašich výborů a pojďme se podívat na to, zda to můžeme někam posunout, nebo zda jsou eh, ty rozdíly mezi námi tak veliké, že budeme muset přijít o dalších sedm let, a nebo zda jsme schopni dospět nějakého rozumného kompromisu, který by vám dal vyšetřovací právo, jak eh, správně žádáte, a zároveň by se vyřešily ty různé právní otevřené otázky, které zmiňují hlavně právní služby eh, a hlavně právní služba rady. Děkuji. Jako další má slovo pan Pizapia, SAD, výbor AFKO. Děkuji. Děkujeme vám za písemné odpovědi. Děkujeme vám za odpovědi, eh, které jste nám zatím dnes dal. Řekl bych, že nejdůležitější aspekt této, legislativy to, to, této legislatury je najít nějaký způsob, jak zlepšit, zefektivnit rozhodovací proces. Paní von der Leyen eh, toto podporuje a na plenárním zasedání ve Štrasburku řekla, že je potřeba začít pracovat na eliminaci jednomyslnosti v oblasti klimatu, energetiky a daní. Já se vás chci zeptat, zda sdílíte tento názor a zda byste, zda byste řekl, že můžeme skutečně dosáhnout takovéto parity eh, legislativního procesu, kterou zatím nemáme. A chci se zeptat, zda byste byl připraven akceptovat změnu jednomyslnosti tam, kde zatím platí, na většinový systém. A zda um, byste v oblasti takové té takzvané doložky pasarel chtěl spíše sektorový nebo všeobecný přístup. Děkuji vám, pane Pizapia. toto skutečně bude jedna z nejpalčivějších otázek této komise. Chceme-li mít geopolitická komise, musíme mít jako Evropská unie možnost jednak co nejrychleji. A viděli jsme velice často, že toto je velice složité, zejména v oblasti zahraniční politiky, kde z různých důvodů jeden nebo dva členské státy jsou schopny paralizovat veškerou činnost na úrovni EU. A mně je jasné, že v mnoha oblastech tady se postupně eh, přesouváme od jednomyslnosti k většinovému systému, respektive je tady taková tendence přemýšlet spíše o většinovém systému. Jde o to, abychom ukázali, že Evropská unie může být agilní a je schopna přijímat rozhodnutí rychle. Dokonce i to, co říkal můj kolega Josef Borel, to, toho konstruktivního zdržení se hlasování. To by mohl být postup v těch oblastech, kde bychom potřebovali rychle rozhodování. Samozřejmě eh, priorita komise, jak jsme slyšeli, eh, podle toho plánu na prvních 100 dní hodně souvisí se sociálními aspekty. Minimální plat, transparentnost platů a mest, Green Deal, umělá inteligence. A já si myslím, že v těchto oblastech stejně jako ve věci dokončení Evropské měnové unie, bychom mohli lecos vyzískat, pakliže bychom se eh, zde posunuli od jednomyslnosti do takzvaného QMV, to znamená většinového hlasování. Eh, hlasování podle kvalifikované většiny tedy. Já bych řekl, protože jsem byl komisař pro energetickou unii, bych, eh, chci říct, že by bylo daleko jednodušší, kdybychom měli možnost u některých oblastí hlasovat podle kvalifikované většiny. Vím, že pro některé členské státy je například stanovení eh, těch sazeb něco nedotknutelného a chtěli by si zachovat možnost to dále určovat, ale diskuse o tom, jaké daně budeme společně vybírat v rámci flexibilnějšího rozhodování, to si myslím, že by mělo být většinové. Děkuji vám. Pane Pizapia, máte doplňkovou otázku? Ano, jen stručně. Vaše odpověď mě eh, přesvědčila eh, bohužel, že ani komise, ani vy nebudete konkrétní. To je taková trošku chybička, kterou v Evropě máme, tedy že jsme hodně nekonkrétní. A přitom jste lidé, kteří mají na starost budoucnost planety nebo minimálně budoucnost Evropy. No, chtěl bych vám poděkovat za práci, kterou jste odvedl pro Evropu. Děkuji vám i za to, co budete odvádět jako součást této komise. Doufejme, že budeme v tomto legislativním období moci spolupracovat. Já bych paní předsedkyně s dovolením pouze zareagoval, poděkoval bych panu Pizapiovi za jeho milá slova. Já si vážím podpory Evropského parlamentu ve všem, co dělám. I v energetické unii, i v boji se změnou klimatu a tak. A mně je velkou ctí, že jsem eh, měl možnost podepsat jménem EU pařížskou dohodu v New Yorku v OSN. To byl jeden z okamžiků mého života, na který jsem nejvíce hrdý. Jsem velice vděčný Evropskému parlamentu, ale i svým kolegům v komisi za to, že mi to umožnili. Děkujeme. Jako další má slovo pan Sayer, EPP, výbor Jury. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Jedno z nejožehavějších témat v EU se týká sdílení kompetencí. Členské státy jsou přesvědčeny, že v Evropské unii máme takové, takové nějaké jaksi plíživé europeizování, jinými slovy, berou se kompetence členským státům a ty začínají mít pocit, že nemohou sami o sobě eh, náležitě jednat. Vyslechl jsem si vaši odpověď, kdy jste říkal, že je mnoho členských států, které eh, třeba eh, nebudou pro nějaký konkrétní návrh a vy jste říkal, že v takovém případě byste nic takového ani nepředložili. Ale v těch třech případech, kdy byl spustěn po, po, postup podle žluté karty, to komise vždy zamítla. Někteří lidé to považují za dosti arrogantní ze strany komise. Jakým způsobem můžete zaručit, protože ono je hodně složité získat jednotné stanovisko stolika parlamentu. Jak zaručíte, že Evropská komise bude více zvažovat individuální komentáře z individuálních parlamentů v členských státech? když vlastně jenom v jednom ze tří případů žluté karty byl ten proces úspěšný. Děkuji vám, pane Sajere, za otázku. Řekl bych, že nejlepší přístup nebo nejlepší reakce na takovouto situaci by byl vstřícnější přístup a političtější postup. Co se týká eh, žlutých karet, aktuálně národní parlamenty trpí několika problémy při využití tohoto procesu. Často si stěžují, že těch 8 týdnů není dost času a tím pádem doufáme, že s vaší pomocí se poprvé podaří, že už se třeba období vánočních svátků nebude počítat do té lhůty a že tím pádem budeme daleko proaktivnější v případě, eh, v přípravě toho, čemu říkáme agregované odpovědi. Jinými slovy, nebudou to pouze byrokratické odpovědi pro jednotlivé parlamenty, ale uvidíme-li, že se lidé ozývají se stejným nebo podobným problémem, tak eh, podnikneme, řekněme, političtější proces a připravíme odpověď, která reaguje na ten samotný problém, který z parlamenty společně předkládají. A já doufám, že tím co vyřešíme. A pak, co je velice důležité, to je častější zvaní zástupců národních parlamentů sem do Bruselu, aby se mohli setkávat se svými kolegy na evropské úrovni, aby mohli mluvit s komisí. A pro nás je také důležité, abychom co nejčastěji cestovali do národních parlamentů, abychom s nimi probírali to, co je trápí. Doufám, že budeme moci lépe využít tu zprávu té zvláštní akční skupiny, kterou svolal předseda Juncker. A řekl bych, že ten koncept aktivní subsidiarity, tedy koordinace s národními parlamenty, dříve v tom procesu, by snad také mohl eh, pomoci zbavit se toho pocitu, že je nikdo nebere vážně. Děkuji. Máte následnou otázku, ale buďte jen velice stručný, prosím. Děkuji. Díky za odpověď. Ale v tomto případě je potřeba hájit menšinu. Vy jste také ze střední lomenovýchodní Evropy, stejně jako já, a v mnoha případech dopady mm, různé legislativy se různí v jednotlivých členských státech. Všichni to známe. Balíček mobility, e, směrnice o vysílání pracovníků, to byly ty případy, kdy národní parlamenty žluté karty využily. A právě proto, že se dopady legislativy liší stát od státu, proto je potřeba zohlednit i menšinu států v Evropské unii. Komise má právo iniciativy. A to je velice důležité. Když to právo využíváte, musíte dbát na menšinu členských států a dopad na ně, i když třeba nikdo nezvedne žlutou nebo oranžovou kartu. Ano, na to můžu zareagovat velice rychle. Já si velice vážím toho, jak paní von der Leyen velice jasně eh, a veřejně, vlastně i soukromně, hovořila o tématu těch tenzí východ-západ-severých. A eh, konec konců i složení komise reflektuje, že toto bere velice vážně a chce zajistit, že uděláme vše, co je v našich silách, aby Evropa byla jednotná a aby měla pocit sounáležitosti. Souhlasím s vámi, že je velice složité v Evropské unii prosadit cokoliv, pokud máte eh, opozici od významných, i když jen několika málo členských států. A proto si myslím, že to, co musíme udělat v tomto případě u takto citlivých otázek, je se, zdí, se setkávat, diskutovat a znovu diskutovat a hledat řešení, které bude vhodné pro všechny. Protože jinak eh, nedospějeme k řešení, které bude trvalé, bude podporovat jednotnost a celistvost Evropské unie. Děkuji. Jako další má slovo paní Manon Obry eh, z GUE NGL, výbor Jury. Bonjour, je suis sur votre gauche. Oui, ah, bonjour. bonjour. Krásný dobrý den. Já jsem se chtěla vrátit k tématu, o kterém se zatím nehovořilo na tomto slyšení a přitom je to navýsost aktuální. Samozřejmě chci hovořit o eh, přeskoumávání našeho výboru jury týkající se eh, eventuálního konfliktu zájmu budoucích komisařů. Jistě víte, že náš výbor dospěl k závěru, že tady je konflikt zájmu pro dva komisaře, eh, kteří hm, podle nás nejsou schopni vykonávat svou funkci. Vy jste hovořil o silném parlamentu ve vašich příspěvcích, za to vám velice děkuji ale eh, tento eh, proces ve výboru byl poměrně zmaten, matoucí. Myslím, že kolegové z výboru Jury se mnou budou souhlasit a toto zasedání našeho výboru Jury bylo charakterizováno prostě nedostatečnými informacemi, potom nedostatečnou verifikací informací, mm, a e, proto tady bylo také relativně politické rozhodování. Já si myslím, že je škoda, e, jak to vypadá e, s důvěrou občanů a poslanci vůči Evropské komisi mm, jako místo předsedkyně pro instit, jako místo předseda, pardon, pro mezinárodní vztahy, co navrhujete, jak zajistit nezávislost komise a jak a chcete konstituovat nezávislou agenturu pro kontrolu, která by měla dostatek prostředků, dostatek času, aby předem kontrolovala kandidáty na komisaře. Děkuji vám. Dovedete, umožníte, dovolíte mi to, já budu raději ho odpovídat v angličtině, protože se to týká také právních záležitostí. Jistě pochopíte, že je pro mě nesmírně obtížné komentovat eh, tuto situaci, eh, která je tak čerstvá a souvisí rovněž s dvěma mými kolegy designovanými komisaři tedy kandidáty na komisaře a já chápu, že stále ještě je záležitostí Evropského parlamentu, výboru Jury a předsedy parlamentu a samozřejmě s se zvolenou předsedkyní komise. Souhlasím s vámi, že to je nová situace a je naprosto jasné, že výbor Jury se chopil svého práva eh, vyhodnotit eh, tento konflikt zájmů eh, velice jak si dohloubky a detailně, ale myslím si, že druhá část vaší otázky je velmi příhodná, protože já si vzpomínám, že když jsme diskutovali o modernizaci Eh, statutu a zaváděli jsme poprvé etický kodex eh, pro komisaře, tak jedna z žádostí Evropského parlamentu, na které jsme rychle zareagovali, bylo, že potřebujeme výbor pro etiku, eh, který by se podíval na eventuální konflikt zájmu, který by mohl také se zaobírat povinností komisařů a kdo by poté, co skončí oni vykonávání své funkce v Evropské komisi, taky zaobíral tím, co dělají dále. A domnívám se, že do budoucna stejně tak, jak to navrhla již zvolená předsedkyně komise, Eh, budeme potřebovat nezávislý etický orgán a na základě na mých zkušeností bych navrhla, aby to bylo takové těleso, takové gremium, které by bylo obsazeno expertízou z lidí, kteří znají všechny instituce a kteří nemusí čekat příliš dlouho eh, na to, jak jednat a mělo by to být tedy složeno eh, s občanem s naprosto mm, tedy bezúhonným životem. Máte ještě dodatečnou otázku, ale prosím pěkně, velice stručně v tom případě. Děkuji vám mnohokrát za vaši odpověď. Nezávislost a prostředky, to je přesně to, oč žádáme, čili děkuji za vaši odpověď. A teď otázka, která už tady zazněla, týkají se transparentnosti rozhodování Evropské rady. Ehm, Eh, máme tady státy, kteří mají před kamerami progresivní myšlenky, ale když se vrátí domů, tak obhojí úplně jinou pozici a úplně jinou pozici obhojují na radě. Eh, čili je nezbytnost transparentnosti, aby byly transparentní všechny evropské instituce. A rada je ta nej, nejneprůhlednější a zejména co se týče fiskálních otázek, takže já bych vás rada požádala, eh, abyste se zasazoval o transparentnost transparentnost všech evropských institucí. Děkuji mnohokrát za tuto vaši výzvu. Já si myslím, že je jasné z dnešních diskusí, že toto je záležitost, která je skutečně v srdci eh, všech, eh, co mají na srdci všichni členové Evropského parlamentu, nebo aspoň většina. Děkuji vám mnohokrát a domnívám se, že budu také jednat s radou a domluvím se s nimi na tom, jak budeme postupovat. Myslím si, že finské předsednictví bylo eh, jaksi eh, velice vstřícné, já, co se týče otázky transparentnosti, ale ještě se asi nedosáhlo stavu, který by vás uspokojil. Vím, že tady jsou určitá omezení členských států, eh, kteří by velice přivítali to, co dělá finské předsednictví a já bych chtěl diskutovat i s budoucím předsednictvím o tom, jak nalézt uspokojivá řešení, jak vnést větší transparentnost i do rady. Další otázka pan Hajšel eh, z SND a výbor ITRE. Eh, děkuji. Já položím otázku slovensky. Eh, vážený pane předsedo, mm, v mém týmu jste dostal novou roli identifikovat dlouhodobé trendy ve výzkumu a technologiích, které významně ovlivní nejenom naše ekonomiky, ale naší společnost jde o elektro, elektromobilitu, kde se Evropa chce stát nejen konkurenceschopnou, ale také vedoucí silou dekarbonizaci celé dopravy jako takové. Vy jste lídrem už teď v Evropské baterkové alianci, ale co podle vás chybí Evropě, aby se stala světovým lídrem nejenom v baterkovém průmyslu, ale v elektromobilitě jako takové. Co můžeme udělat pro to, aby se elektromobily staly realitou v Evropě? A jak může Evropská komise vytvářet podmínky, aby se vysoce výkonné baterie nestaly součástí jenom našich aut, ale abychom je také designovali a vyráběli? Co nám ještě zbývá udělat, abychom dohnali Čínu a USA, které jsou asi před námi? abychom konkrétně využili ten dvou až tříletý, tříleté okno eh, příležitosti a dohnali je. Děkuji, pane poslanče, za eh, tuto velice aktuální otázku. Co nám chybělo v Evropě před dvěma, třemi lety, bylo uvědomění si, že elektromobilita je trend eh, budoucnosti a mm, pokud i nezvládneme, tak ohrozíme automobilový průmysl v Evropě a 100 tisíce pracovních příležitostí a vysoká procenta HDP. Dnes jsme v situaci, kdy se nám podařilo vytvořit průmyslovou alianci, kdy máme společně eh, více než 200 firem, které pokrývají všechny stády a potřebné pro úspěch této oblasti ať už jde o udržitelné získávání nerostných surovin nebo o moderní software, aby tyto auta nebyla elektricky jenom poháněná, ale aby v době velké spotřeby energie mohly tuto energii dodávat zpět do sítě. Um, Chceme, aby ty baterie, eh, které se v Evropě vyrábí, byly nejčistší a nejzelenější na světě, aby se daly lehce recyklovat a znova používat pro průmysl nebo pro domácnosti. Toto stojí před námi. Co nám teď chybí, je eh, to, aby tyto cíle, aby nejzelenější a nejčistější auta se vyráběly zde v Evropě, tak abychom to eh, regulačně kodifikovali, abychom to začlenili do norem, abychom stanovili jasná pravidla, že jakmile budou jezdit v Evropě elektrická auta, tak jenom s vysokými standardy, které budou podporovat ty nejzelenější baterie, které se budou vyrábět v Evropě. Pak jsou to samozřejmě investice a vidíme za poslední dva roky více než 100 miliard euro bylo investováno do této oblasti, proto se nebojím pro tuto oblast tak jako před pár lety. Já bych chtěl navázat. Samozřejmě tento přechod může být bolestný v určité době. Jak chcete v Evropské komisi anticipovat a identifikovat různé obavy lidí, kteří mohou přijít do práci díky tomuto přechodu na nové technologie nebo nové zdroje energie, ať v automobilovém průmyslu, nebo lidé, co přijdou práci v uhelných dolech? jak eh, chcete zajistit, aby ten přechod byl co nejméně sociálně bolestný. To nám na tom nám v SED velmi záleží. Jaké konkrétní opatření připravujete, aby se eliminovaly tyto sociální dopady? Děkuji. Děkuji, děkuji za doplňující otázku a to z toho důvodu, že mm, právě ten společný úspěch, který jsme dosáhli jako Evropský parlament a komise v tom, že jsme prosadili, abychom například na uhelné regiony pohlíželi novým pohledem a díky vám se podařilo zabezpečit, že v budoucí finanční perspektivě bude fond pro spravedlivou transformaci, ten Just Transition Fund. Před dvěmi, třemi lety to bylo nemyslitelné, to je velký úspěch. Podobně jako bateriová aliance, eh, stanovení modelu, jak přistoupit k dalším strategickým odvětvím, kde mm, mm, musíme být silní jako Evropa, tak to, co děláme pro um, horníky v uhelných regionech, jak je připravujeme na, novou, na budoucnost, jak jim vysvětlujeme, že je třeba vybudovat nové ekonomické um, závody a průmysl, tak to tež bychom měli dělat v ostatních odvětvích, které zaostávají postupně a kde je evidentní, že budeme muset přijít s novými dovednostmi a znalostmi pro lidi, kteří budou pracovat tam. Děkuji. A další otázku položí pan Semsrod ze Zelené a do výbor Pety. Pane místopředsedo, jako expert na výhled už víte, co řeknu. Nic vás um, nemůže překvapit, takže máte asi příjemný život. To já vám závisím, já ani nevím, co budu mít k večeři, co budu mít. To tedy je skutečně napětí, které, které je nesnesitelné. Takže s tím výhledem můžete mi říct, co dosáhnete do roku 2024. Co se týče nezdravého vztahu mezi výborem občanů, to je petiční výborem, a komisí, vy jste asi nás sledoval začnete nějakou terapii pro páry a za druhé, jak zajistíte parlamentu právo iniciovat legislativu a dále, jak zajistíte, aby všichni komisaři nebyli ve střetu zájmů, včetně předsedů, které mohou mít um, úzké vztahy s konzultantskými firmami. Děkuji pane Sensrod, za tuto otázku. Ano, máte pravdu, když jsem dostal to portfolio pro výhled, tak eh, někteří z mých kolegů se mě ptali, co jim mohu říct, co tedy, jaká, bude, jaká další čísla vyhraje v loterii. Tak tyto schopnosti nemám a ta schopnost vidět eh, do budoucna není z křišťálové koule. Jde o to, abychom používali nejlepší vědec, nejnovější vědecké poznatky, abychom viděli, kam by Evropa měla nebo mohla, kde by mohla být v roce 2024. Co je tak důležité, eh, ta, ta klimatická neutralita. Myslím, že nám věda může poradit. Zase tam dostaneme se stávající politikou? Asi ne. Pokud zlepšíme trošku své úsilí, také asi ne. Takže co musíme udělat, aby se ten preferovaný scénář stal realitou a jak z toho vyvodíme všechny nutné kroky v ekonomické oblasti, legislativě, regulační oblasti, takže abychom mohli nejenom o tom snít, ale také budovat tu lepší budoucnost. To je tedy ta schopnost dívat se dopředu, ten výhled. A mm, takže my se musíme um, uvažovat o tom, jak tedy pracovat na naší budoucnosti a jaké budou ty megatrendy. To by měl být náš společný cíl. A kde bude výbor pety, tak tady nebudeme potřebovat párovou terapii, protože obvykle, když pár má problém, tak je to komunikace. A mohu vás ujistit, že budu mluvit s výborem pety co nejčastěji, jak, budete, jak si bude přát, abych tam byl a svým kolegům doporučím to samé aby odpovídali občanům na otázky. Právo iniciativy, o tom jsem už mluvil. A výbor Jury ukázal, že co se týče střetu zájmů, tak jste velmi tvrdí a nebudete váhat využít své pravomoci, takže toho, o to se nebojím. No, vaší um, ehm, mission letter se říká, že jste zodpovědný za dialog mezi občany a komisí, ale co chcete dělat, to je monolog. Eh, pokud chcete, aby se lidé, aby lidé sledovali, co dělá komise a zajímali se o to, tak budou muset eh, dostat slovo. Co se týče o konsultačních firm, tak tady je v uvozovkách obrovský lidský kapitál, který je možné eh, uvolnit. Evropané, kteří hm, vědí víc a umí víc a mohli by dělat vaši práci za méně peněz. Co se týče té křišť, eh, křišťálové koule, co přesně jste udělal pro to, abyste jim dal tu moc, tu možnost? Myslím, že společně jsme udělali mnohé. Když se podívám na své výsledky za posledních deset let, tak myslím, že jsem byl jedním z z těch, kdo nejvíce mm, mluvili s občany v rámci dialogu s občany a navštívil jsem asi nejvíc evropských parlamentů a regionálních rad, více než ostatní komisaři. Ne, že bych byl tak dobrý, ale že jsem tady déle, že to byla moje práce. A nyní eh, naše designová předsedkyně chce dělat to tež, chce navštěvovat všechny členské státy během první poloviny mandátu, a nebude mluvit jenom s ministry a parlamenty, chci mluvit s lidmi. A já bych si cenila jakýchkoliv konkrétních návrhů, jak to zlepšit. My konzultujeme občany přes platformy Have Your Say. Vím, že to není ideální. Snažíme se eh, s nimi je kontaktovat přes sociální média. Zkoušel jsem způsoby, jak používáme Facebook pro eh, kontaktování mladých. A byl jsem překvapen, že jedna diskuse nám eh, přinesla 30 tisíc mladých, kteří to sledovali. Takže mladí lidé nám řeknou, jak to dělat lépe a my budeme připraveni naslouchat a učit se. Děkuji. Další otázka. Pan Gren z AFKO a Paní eh, předsedkyně, já položím následující otázku eh, panu komisaři. Já mluvím o nových, nových sdílených kompetencích ve smyslu eh, mm, politiky, kdy nemá EU e výhradní kompetence, ale kde i členské státy mají co říci. V řadě případů bychom si přáli, aby Evropská unie byla velmi výkonná, když vlastně ty, ty, ty, tam, kde ty smlouvy k tomu, k tomu vyzývají. Především koordinace, která je v Lisabonské smlouvě. Jeden příklad. Um, rozvojový no, To je slib, který mm, padl už před půl stoletím. Byl obnoven na mezinárodní konferenci, kdy se členské státy dohodly v radě na nějakém cíl. Um, ehm, 0,7 PH, ale pak to nikdy nebylo HDP, pak to nebylo dodrženo, to nikdy ten slib. Budete se spokojit s tím, že se bude jenom um, násobit další um, zbytečná prohlášení, a nebo uh, přejmete tedy, budete smysl, ve smyslu větší odpovědnosti, kterou by měly na sebe vzít členské státy. Děkuji za tuto otázku, za konkrétní příklad. Vy jste, který jste vnesl do naší diskuse, máte pravdu, že velice často ambice eh, prezentované na tiskových konferencích ze strany členských zemí jsou mnohem vyšší než eh, ten konečný výsledek a než konkrétní tedy výsledek. To je politická realita a proto potřebujeme dělat mnohem víc v naší vzájemné spolupráci. A konstruktivní tlak Evropského parlamentu. A také, co vidím mezi členskými státy, tam je rostoucí vzájemný tlak na plnění těch uh, přijatých závazků také ze strany komise, bychom měli dělat více, abychom pomohli členským zemím dosáhnout té, těch cílů stanovených. Um, ehm, pokud se týče problémy s implementací evropského práva, tak to je někdy jenom špatný management, špatná administrativa, nedostatek administrativních kapacit, anebo um, nesprávné chápání toho, co je třeba. Takže jaký je skutečný důvod, co je problém, proč, jak můžeme pomoci členským zemím aby byli schopni plnit své závazky. A jeden konkrétní příklad je eh, rozvojová pomoc. Ehm, to je jedna z klíčových otázek pro tuto komisi. Paní Lenin bude zodpovědná za tuto oblast a bude spolupracovat úzce s vámi a podíváme se na to, jak bychom mohli překonat tu mezeru, která tady stále je, té rozvojové pomoci mezi závazky členských zemí a výsledky. Jak můžeme využít ty dosažené eh, lekce z toho Junckerova investičního fondu, abychom měli něco, co by mělo strategický význam, co by přineslo 40 eh, dolarů pro na dobré mm, projekty v Africe, který ten kontinent potřebuje a který Evropa může poskytnout. Já se ještě chci, eh, chci trvat na tom, že všichni umíme apelovat na eh, dodržování slibu a nedělat nic. Přesto chci říci, že v jiné, chci pozornit, že v jiné oblasti to funguje. V rámci smluv Evropa našla eh, prostředí, jak aby ministři přišli, z členských zemí přišli do příslušného výboru parlamentu, aby eh, se odpovídali, zodpovídali z toho, co udělali a co neudělali. Takže je možné, že se to může osvědčit, jenom je třeba se dohodnout na mechanismu, aby do tohoto parlamentu přišli ministři pro rozvoj a zodpovídali se. V tomto systému eh, ale nejsou produkovány žádné výsledky, obávám se. Eh, děkuji za tento návrh i za tuto myšlenku. Myslím, že by bylo velmi užitečné mít intenzivnější kontakty mezi ministři zodpovědnými za rozvojovou pomoc i, eh, a Evropským parlamentem, protože eh, toto by zvýšilo nejenom ten zájemný tlak, ale také demokratický tlak na státy, které přijali závazky a nesplnili je. Také by to vytvořilo možnost mm, pro komisi spolupracovat s členskými státy, aby se eh, použili jiné prostředky na poskytnutí finanční pomoci rozvojovým zemím jiným než rozpočtové eh, prostředky s členským zemí. Eh, pákový efekt, Evropská investiční banka, ta by mohla být transformována na klimatickou banku, na projekty, které by pomohly rozvojovým zemím se rychleji rozvíjet ve prospěch svých občanů. Děkuji. Poslední otázka Pan Rangel z EPP a EFKO. So, <clears throat> commissioner uh, designate uh, vice Dobrý den, pane místo předsedo designovaný komisaři. Dovolte, abych vás velice srdečně přivítal a abych tedy mm, eh, dodržel tu kontrolu parlamentu až do poslední otázce. Eh, mohli bychom se domnívat, že budete, mezi, že budete komisářem pro meziinstitucionální vztahy než pro to portfolio výhledu do budoucnosti. Takže já doufám, že budete ambicioznější, jinak se domnívám, že tady budete jenom jako takový hypotetický eh, předseda pro meziinstitucionální dohodu. Čili eh, dovolte mi, abych řekl k tomu ambicioznější. Už jste řekl, že ta rámcová dohoda, kterou jsme vyjednali společně v roce 2010, by měla také být plněna na radě. Ale jaké konkrétní kroky chcete podniknout? a v substanci v podstatě samotné. Co se domníváte, by mělo být změněno? Protože rada Eh, se prostě eh, rada neakceptuje parlament jako rovnoceného parlamenta. Neměl by parlament právo účastnit se zasedání rady? <laughs> Thank you. To stick to the time. <laughs> Thank you. Mluvil jsem krátce, abych dodržel čas. Děkuji vám mnohokrát, pane Rangel, nejenom za tuto otázku která domnívám se zcela jasně zvýší ambici mé práce do budoucna, ale také děkuji za tu ohromnou pomoc, kterou jsem od vás dostával během těch velice obtížných vyjednávání, které jsme měli v rámcové dohodě a velice dobře si vzpomenu, jak oba dva jsme apelovali na radu, aby se k nám připojila v této rámcové dohodě a víme, že by bylo daleko lepší mít tuto, tento vyváženější vhodnější přístup takovým způsobem, abychom jaksi lisabonizovali naši každodenní práci, čili spolupráce parlamentu, komise a rady. Tenkrát to nebylo možné e, e, z e, hlediska určitých legálních obav na radě. Ale od té doby se stalo mnoho věcí. Já jsem velice potěšován tím, že se nám podařilo docílit trilaterální dohodě a také jsem jasný, že se nám podařilo docílit společného prohlášení o strategických krocích do příštího období víceletého. letého a to je relativně nové. Na to, že je to relativně nové, tak to funguje opravdu lépe. Můj návrh eh, by byl pro vás i pro radu, Pojďme se podívat na to, jak byla prosazována rámcová dohoda. A já bych řekl závěrem, že na základě, že prakticky se nám eh, zlepši, podařilo zlepšit situaci, protože jinak by to bylo postoupeno postupu pro nedodržení eh, regulí a přišlo by to před Evropský soud. A je třeba diskutovat o tom, jak zlepšit vztahy. Jistě bychom mohli mít jaksi efektivnější uh, Mm, vztahy a já budu hovořit s předsednictvím a zcela jasně upozorním na to, až tedy pakliže doufejme, dostanu vaši důvěru, eh, tak budu aplikovat na Radu pro všeobecné záležitosti právě za lepší kooperaci, kterou potřebujeme během těch strategických diskusí, které společně povedeme. Jiná otázka týkající se vaší odpovědnosti za naše vztahy mezi parlamentem a komisí. Někdy je pozoruhodné, že členové komise ne pouze, ale specificky, když hovoří ve jméno jiných eh, komisařů, čili jiných portfoliů komisařů, vždycky zahajují svůj projev určitými poznámkami, ale nakonec diskuse v jejich závěru Eh, zdá se, že to čtou a zdá se, že to prostě bylo navrženo to, co přečtou už předem. Takže domníváte se, že je příhodné z hlediska nutnosti komise, aby skládala účty před parlamentem, aby to prostě ten image na veřejnosti vypadal takto, aby se komisaři objevili před Evropským parlamentem, něco předem připravili? Domníváte se, že je to tedy příhodné a pakliže nikoliv, jakým způsobem by ta situace mohla být zlepšena? musím připustit, že máte pravdu. Je to pravda, zejména eh, když například musíme hovořit za naše kolegy, eh, jako na poslední chvíli, tak je pravda, že od nich dostáváme úvodní poznámky a potom také dostáváme navrhovací závěrečné poznámky. A samozřejmě to závisí na tom, kolik času má komise na to, aby zvládla tu příslušnou složku, to příslušné téma a domnívám se, že tady je ještě další prvek, o kterém se domnívám, že na to jste se vlastně ptal, aby se prostě prokázal respekt poslancům Evropského parlamentu, aby vám naslouchali, aby naslouchali vašim návrhům, brali je na vědomí a aby prostě ve svých závěrečných poznámkách reagovali na to, co skutečně říkáte, e, protože v našem zájmu je přijímat návrhy, e, které jste přednesli, vzít je zpět k institucím a pracovat na nich. Tak to je jasné, že my jako komisaři toto musíme zlepšit a když mi dovolíte jeden návrh, nám by velice pomohlo, kdybyste předem věděli, e, kdo z nás bude pozván na, Evro- na plenární zasedání. To by byla velká pomoc pro nás maso, to je ve vašich rukou, domnívám se. A toho bychom, toho bychom velice ocenili. Thank you very much for your... Děkuji vám za otázky, vám všem za otázky. Byly to excelentní otázky. Teď dostane slovo pan Ševčevič na pět minut, aby mohl přednést svůj závěrečný projev. Děkuji vám mnohokrát. Já se pokusím poučit se z vystoupení pana Rangela a zareaguji pouze na poznámky, které vzešly z této debaty. V první řadě vám chci říci, že tato diskuse potvrdila, jak důležitý je vztah mezi Evropským parlamentem a komisí. Mnoho z návrhů, které zde dnes padly, jak přímo v debatě, tak v přípravných schůzích, jsou pro mne velice důležitým zdrojem inspirace pro mou práci do budoucna. Velice mne potěšil váš přístup co do zavádění nových metod, nový, nových technologií, nových přístupů k legislativě, nové spolupráce a k mm, dodávání výsledků našim občanům. Musíme se snažit ze všech sil, jsem si naprosto jist, že příští roky rozhodnou osud Evropy na mnoho příštích desetiletí. Rozhodnutí, která přijmeme v příštích pěti letech, jasně vyznačí pozici Evropy nejen ve světě v roce 2030, ale po zbytek století. Všichni, myslím, chceme zelenější, čistší Evropu, výkonnější Evropu, Evropu bližší občanům. A Evropu, která bude hrát výraznější roli v globálních záležitostech. Když cestujete mimo Evropu, tak to, co slyšíme, a nejenom to pochvalné o spolupráci evropských států, slyšíte také prozbu Evropané, buďte ještě vlivnější, než jste teď, protože dnešní svět Evropu potřebuje. Protože my respektujeme lidská práva, respektujeme přírodu, respektujeme mezinárodní právo, protože se snažíme být co nejodpovědnější vzhledem eh, vůči eh, rozvojovým státům. My jsme připraveni přispívat, jsme připraveni se dělit a díky těmto vlastnostem je Evropa to nejlepší místo na země kouli. Naše společná mise je proto jednat strategicky, ale jednat také konkrétně. Reagovat co nejpružněji, reagovat na eh, prozby našich občanů. Pakliže byste mi umožnili na všech těchto oblastech do budoucna pracovat, bylo by mi velkým potěšením a velkou ctí. Tak bychom mohli začít plnit tuto velice ambiciozní agendu pro naše občany. Děkuji vám všem za skvělé otázky a děkuji za eh, něžné, byť striktní vedení schůze oběma spolupředsedům. On behalf of the jury. Jménem výboru Jury bych chtěla poděkovat vám, pane Ševčoviči, za velice detailní odpovědi na naše otázky. Pozorně jste jistě poslouchal. Je jasné, že zde je obrovské množství témat, zejména ta politika one in, one out, to bude rozhodně velice zajímavé. A e, také to portfolio výhledu a jeho využití pro tvorbu politiky založené na důkazech. To bude velice důležité. Musíme umět využívat technologii co nejefektivněji a eticky. Proto vám velice děkuji za velice detailní odpovědi. Díky, že jste přišel. Dávám slovo panu Tajánimu. Já se připojuji k díkům Eh, které vyslovila předsedkyně výboru Jury. Děkujeme vám, že jste přišel, děkujeme vám, že jste demonstroval tak velký zájem o vztahy s parlamentem. Vy jste to demonstroval už v minulosti. Eh, viděl jsem to, když jsme byli společně komisaři, viděl jsem to v minulém legislativním období. Eh, ukázal jste, že si vážíte názoru Evropského parlamentu a dbáte na něj. Bohužel ne všichni komisaři v minulosti přijímali vždy stejný postup. Někteří komisaři měli vůči Evropskému parlamentu vyloženě, vyloženě takový ten přístup, že diskuze s parlamentem to je holt něco, co se musí udělat. Ale vy jste s námi diskutoval dobře, Eh, a byl jste vždy ochoten k nám přijít, když jsme vás pozvali. Ale vy jste nebyl komisař jako všichni ostatní, byl jste v minulém období místopředsedou komise. A jako takový máte být jakýmsi prostředníkem pro diskuse s parlamentem. Ale úkolem místopředsedy komise je také vysvětlit všem ostatním komisařům, zejména těm novým, že spolupráce mezi institucemi je důležitá. A naší povinností je kontrolovat vaši práci právě proto, abychom mohli lépe reagovat na potřeby našich občanů. Já to dobře znám, protože i já jsem byl místo předsedou a musel jsem spolupracovat s ostatními kolegy. A proto si tak vážím toho, co jste prokázal v tomto slyšení, tedy že chcete udržovat dobré vztahy s parlamentem. Ten vztah je velice důležitý. I když třeba bude vaším úkolem až příliš často bojovat společně s parlamentem proti železné ruce rady. Zejména v tom, že bude potřeba, abyste ukazoval, jakou odpovědnost máme my na evropské úrovni vůči národním parlamentům. Pokud nebudeme jednotní, budeme v moderním globalizovaném světě velice slabí. Nesmíme se nechat rozdělit jednotlivými národními zájmy. Potřebujeme co nejjednotnější instituce. A to je potřeba, aby všichni pochopili, zejména aby to pochopila rada. Eh, například reforma Dublinu. Chtěla to komise, chtěl to parlament, státy to zablokovali. Takže to bude úkolem této komise učinit Evropu kompetentnější co do reagování na zájmy našich občanů. Takový je náš úkol, ale jsem si jist, že na základě toho, co jste ukázal v minulosti, to dokážeme i v příštích pěti letech. Děkujeme vám za reakce na naše otázky. Teď oznamuji, že proběhne společné zasedání koordinátorů obou eh, výborů a to v 18.30. Ta schůze proběhne za zavřenými dveřmi a budou přítomni koordinátoři výboru Jury a avko, což byly výbory, které byly přítomny a aktivní v debatě. Přidružené výbory se této schůze nezúčastní. A poté sformulujeme dopis, kde se vyjádříme k, ke kandidatuře pana Ševčevičovi. Děkuji všem. Eh, přeji vše dobré panu